Takže milé kolegyně, milé, milí kolegové, zahajuji zasedání. Nejdřív bych se rád dozvěděl, zda máte nějaké námitky eh, proti tomu, aby tady eh, natáčelo ARD, čili veřejnoprávní televize prvního programu. V tom případě srdečně vítejte u nás v ALDE. Jistě jste všichni dostali návrh pořadu jednání pan Scholz by se rád by že rád požádal o to, aby 12 týkající se Ekvádoru byl projednán až po bodě 15 zítra. Máte k tomu nějaké námitky? Pakliže ne, tak to tak uděláme. Nevidím tady žádnou námitku. V tom případě jsme takto schválili návrh programu. Bod 2 Eh, to je přijetí eh, schválení zápisu. Eh, tady pakliže do konce zasedání nebudou vzneseny žádné námitky, bude zápis tímto schválen. Teď se dostáváme k bodu 3 a to jsou sdělení předsedy. Nejprve bych vám rád řekl, že i toto zasedání je mm, přenášeno na webu a vycházím z toho, že protože dnes budeme diskutovat o dohodě SETA mezi Evropskou unii a Kanadou, že budeme mít asi víc divaček a diváků, než je běžné. A proto e, vítám i všechny ty, kteří sledují webstreaming od Londýna až do Lisabonu. Srdečně vítejte, e, abyste se účastnili, byť na dálku našeho zasedání je mi potěšením, ale na druhé straně eh, tak trochu smutek eh, sdělení, které vám musím učinit. Tatiana Marčíková, která nám tak dlouho pomáhala v sekretariátu skutečně ze všech sil, velmi nás podporovala a eh, ona opustila náš sekretariát a stala se vedoucím při rozšiřování generálního ředitelí Expo. Tatiano, mnohokrát děkuji, přejeme vám co nejlepší do budoucnosti. A potom ještě něco k obsahu. Eh, v rámci VTO probíhají vyjednávání eh, o zboží související s ekologií, o komoditách ekologických, tedy v Ženevě od 19. do 23. září se eh, konala obnovená diskuse a stále se dolaďuje zpracovaný text a možná, že do 20. října bude tento text dokončen, eh, takže tato dohoda je na dobré cestě. Bod 4. Eh, současný stav probíhajících třístranných jednání. Eh, zatím tedy běží jedno třístranné jednání které ještě nebylo ukončeno. Víte, že vyjednávací tým a komise a rada se sešly 15. července a domluvili se na politickém společném prohlášení ke konfliktu. Das muss jetzt im Rahmen des Textes jetzt natürlich umgesetzt. Generály a, a k tomu existovaly přípravné práce a 27. září a, došlo k technickému setkání, kdy jsme také podložili ty body jednotlivými texty a dnes večer po zasedání INTA se sejdou zpravodajky a zpravodajové stínoví tedy a budou pokračovat v práci, to znamená, že zhodnotí to, co bylo dosud uděláno a další technické, tedy odborné setkání je naplánovanou na 19. října a to by pak mělo být tak, že texty by měly být vypracovány tak daleko, že bychom potom v listopadu mohli dokončit navržený legislativní text, což by byl významný krok pro eh, férovou politiku v oblasti surovin z konfliktních regionů. A teď už se hned dostáváme k bodu pět, dámy a pánové. A to je vlastně stěžejní bod našeho dnešního dopoledního zasedání. A je to diskuse, no lépe řečeno další diskuse o předložené dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii známou pod názvem CETA, která je krátce před parlamentními poradami. Ještě jednou ehm, něco k vývoji. Už dlouho od roku 2009 se s Kanadou vyjednává eh, o obšírné spolupráci, obchodní spolupráci s Kanadou. Předběžný text byl předložen v roce 2014 a na základě intervence Evropského parlamentu byl tento text ještě jednou přepracován, eh, protože musel být předložen právnické kontrole. Eh, zejména eh, nejdůležitější je tedy, že soukromé smírčí soudy byly ze smlouvy odstraněny a musí existovat veřejnoprávní soudy se souhlasem Evropského soudního dvora. Takže 29. února byl předložen revidovaný text, který od července byl přístupný ve všech jazycích Evropské unie a e, tudíž vyvolal celou řadu diskusí, jak zde v parlamentu, tak také ve veřejnosti. E, v současné době se nacházíme v takové situaci, že na radě běží přípravy pro rozhodnutí rady 18. října, to znamená v příštím týdnu. Dnes, 12. října, zasedá Koreper, který eh, jistě eh, rozhodne o eh, významné výhybce tohoto rozhodnutí na radě 18. října. Jak víte, 18. října má rada rozhodnout, zda Eh, je dohoda zralá k podpisu a zda všech 28 členských států společně eh, chtějí také podepsat tuto dohodu. Víte, že po několika diskusích tato dohoda je definována jako smíšená dohoda, to znamená, je tady evropský kompetenční eh, díl, čili část eh, kompetencí Evropské unie, který kontrolujeme my eh, jako Evropský parlament, hodnotíme a rozhodujeme. A pak tam jsou prvky národních kompetencí, čili kompetencí jednotlivých členských států. Proto se to nazývá smíšená dohoda a potřebuje, a proto je zapotřebí jednohlasný podpis všech členských států. To je první prvek. Druhý prvek je, že protože zjevně e, bude ležet velká část v evropské odpovědnosti a menší část e, v odpovědnosti národní, čili jednotlivých států, tak v rámci této smíšené dohody je třeba definovat také, jaké části dohody budou podléhat národním kompetencím. A také o tom bude jednat Rada 18. října a rozhodne o tom. A tím pádem bude jasně eh, vyřešena otázka, jak velká část. Já si myslím tedy, že ta větší část bude podléhat evropským kompetencím a po hlasování v Evropském parlamentu to bude aplikovatelné. Mm, já jsem to chtěla ještě jednou velice zřetelně tady říci, že to není žádné předběžné aplikování, aniž by Evropský parlament vyslovil svůj souhlas k dohodě. To je praxe od roku 2009, od té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a na tom se nic nezmění. Tím pádem Eh, nám náleží rozhodnutí o tom, zda může být předběžně aplikována dohoda či nikoliv. Eh, jednotlivé části podlehající národní kompetenci vstoupí samozřejmě v platnost potom, až je ratifikují národní parlamenty 28 členských států. Třetí prvek o němž budou rozhodovat ministrině a ministři 18. října je dohodu doprovázející společné prohlášení, eh, ve kterém budou obsažena určitá vyjasnění k dohodě. Čili 18. října rozhodnutí na radě, tak, aby pakliže rada dojde k odpovídajícímu eh, rozhodnutí na 27. 27. října mezi Kanadou a Evropskou unii na tedy vrcholné zkuse mezi těmito eh, státy bude podepsána tato dohoda a parlamentní dohoda o celém balíčku dohody bude moci být zahájena u nás. Ale navzdory tomu zahajujeme dnes úvod do určitých dílčích částí této dohody pro přípravu eh, naší intenzivní parlamentní diskuse. A nesmírně mě těší, že tady dnes máme také pět expertek a expertů je to pan Pessonen, generální tajemník Kopy a Kogeky. Kde je? Aha, tamhle. Srdečně vítejte. Paní Luisa Santos, eh, ředitelka pro mezinárodní vztahy Business Europe. Srdečně vítejte. Poté pan Jan Pritchard, generální tajemník Evropské rady architektů. Srdečně vítejte paní Penny Clark, která je zastupující generální tajemnice Evropské federace odborů veřejných služeb. A paní Nina Renšo, z Evropské aliance pro veřejné zdravotnictví. Ta ještě nedorazila. <clears throat> Možná, že ještě je na bezpečnostní kontrole dole v parlamentu. Nejprve dám slovo těmto expertům, každému na pět minut, a potom dostane slovo náš zpravodaj pan Labrinks, kterého tady také srdečně vítám a zápětí na to um, se budou vyjadřovat mluvčí jednotlivých politických skupin a řekl bych, že každý bude mít tři minuty. A pak bude existovat možnost, aby se vyjádřili další poslankyně a poslanci. A nesmírně mě těší, že Rovněž dorazil pan velvyslanec Kanady, pan Ostelo. Srdečně vítejte i vy a pan velvyslanec dostane slovo po naší rozpravě. Stejně tak dostane samozřejmě slovo Evropská komise a na závěr potom ještě dám slovo našemu zpravodaji tak bude vypadat program eh, této první rozpravy eh, s aktéry k dohodě EU-Kanada. A teď dávám slovo panu Pesonenovi na pět minut. Prosím pěkně. Dear Chairman, on... Pane předsedo, Vážený pane předsedo, vážení poslanci parlamentu, je mi skutečně potěšením být dnes mezi vámi a pohovořit o strategicky významné záležitosti a sice dohodě SETA. My v, v Kopan Kožeka eh, v té naší organizaci. Eh, toto považujeme za na nejvýš důležité eh, téma, zvláště ze strategického pohledu. Než přejdu k závěru vyplývají z tohoto balíčku rád bych zdůraznil pět bodů, které považujeme za významné. Za prvé, jak eh, možná víte, eh, společenství, eh, společenství našich aktérů je důležité a v tomto smyslu vytváříme. A proto je důležitý tento balíček, ke kterému jsme se dopracovali, zvláště když jde o, o hovězí, tak to považujeme za e, velice něco, co narušuje evropský trh. Musíme však vidět, že e, kanadská, e, ti obchodní partneři a ti, kteří vyjednávají, se dohodli na některých standardech, které považujeme za velice důležité pro Evropu, zvláště když jde o hovězí, které neobsahuje hormony a e, ostatní. A toto by totiž mohlo e, omezit e, tyto významné objemy, které se dostávají na vnitřní evropský trh. Eh, co se týče mm, obecných eh, obav, takových obecných obav, eh, které se, se spojují s evropskými standardy, zvláště potrhujeme význam hovězího, zákazu hovězího masa s hormony a naši kanační partneři tento, tuto zásadu přijímají. Ehm, dále tady máme, se jedná o vepřové, které je nezávadné, to je také velice důležité, musíme vzít v úvahu, že hm, tady máme evropský trh eh, spotřebitelů a že by tento segment mohl být tímto dovozem narušen. Dále bych chtěl eh, zdůraznit, vážení poslanci, že eh, Kanadští vyjednavači se dohodli mm, na tom, že Evropská unie, mm, e, e, že tady toto bude bráno jako jednotná e, entita. Toto je pro nás důležité, protože chceme usnadnit mm, náš, naše obchodní exporty do třetích zemí. Myslíme si, že toto je velice důležité a určitě toto otevře novou kapitolu v našich diskuzích o obchodní politice s Evropskou unii. Co se týče mléčných výrobků, tak tady samozřejmě máme takový ofenzivnější zájem v tomto a proto vítáme vylepšený e, přístup ke kanadskému trhu. Některé, e, některé segmenty byly zcela liberalizovány, toto my velice vítáme, zvláště e, co se týče síru, tady vidíme určité příležitosti, jak bychom mohli zcela využít přístupu k trhu a e, máme zájem o určité evropské e, druhy e, síru. Chtěli bychom vyzvat Evropskou komisi, aby úzce sledovala to, jak je řízen tento export a aktivity s ním spojené v souladu s tím, co jsem říkal o, o hvězí. Ale přesto jsme velice potěšeni, že se celkově vylepšil tento přístup ke kanadskému trhu. Co se týče liberalizace, tady toto je na nejvíc důležité, protože jenom před pár lety jsme tady měli eh, důsledek rozhodnutí tohoto parlamentu, ehm, ehm, tak eh, to byly evropské zemědělské výrobci a zvláště víno, které utrpělo eh, proti akcemi nebo proti kroky, které jsme pocítili z kanadské strany a proto jsme velmi potěšeni, že tady dochází k větší stabilizaci, že tady máme konzistenčnější přístup ke kanadskému trhu v současné době i na státní úrovni a v jednotlivých provinciích. A také vítáme to, že bylo uznáno eh, zemědělská označení. Eh, toto je krok eh, ku předu. Není to ještě stoprocentní pokrytí, ale jsme velmi rádi, že to zaznamenáváme. Je to také velmi důležité pro ostatní obchodní dohody, na kterých pracujeme, tedy Evropská komise. A v tomto smyslu určitě mm, registrujeme velké vylepšení ve srovnání s minulostí. Rád bych také zdůraznil, že evropští eh, zemědělci jsou velmi potěšeni, že tady eh, máme eh, další rebelizaci ehm, trhu. Jsou to konkrétní ceny a Eh, toto ovlivní velice i eh, průmysl. Mm, eh, Dámy a pánové, chtěl bych ukončit tím, že zdůrazním, že kanadská dohoda CETA z pohledu zemědělců je takový balíček, dohoda balíček. Vidíme tady veliký pokrok, vidíme ale i obtížné části, zvláště týkající se přístupu k trhu, ale velice pevně jsme přesvědčeni o tom, že toto je strategicky významné pro Evropskou unii, protože může jednat jako věrohodný partner na mezinárodní úrovni v oblastech, kde Evropská unie má Ehm, být, eh, má profitovat z naší ekonomiky, eh, to znamená export na vysoké úrovni a jsou, eh, export vysoce kvalitních ehm, produktů Evropské unie do třetích zemí. Myslíme si, že Kanada a tato dohoda usnadní naši obecnou orientaci, co se týče multilaterálních obchodních dohod. Kanada je důležitým partnerem pro nás z politického hlediska. Možná je to méně citlivější než někteří ostatní partneři, o kterých víme. A proto bych šel tak daleko, jako že bych řekl, že Evropská, eh, Evropské organizace zemědělců podpoří tento balíček CETA a eh, projde všemi administrativní procedurami, které ještě musí být vyjasněny. Děkuji vám za možnost eh, dnes s vámi pohovořit. Děkuji mnohokrát panu Pesonenovi a teď předávám slovo paní Santos. Dobré ráno, děkuji vám, že jste nás pozvali. Všichni jste dostali včera společné prohlášení evropských a kanadských podniků, malých i středních, a to nám, e, to je signálem toho, e, že podnikatelská e, komunita se dává zelenou této dohodě. Pokusím se vyjádřit trošku konkrétněji a vysvětlit, proč podporujeme CETA. Začnu eh, tím, že vám podám pár eh, příkladů. Eh, když jsme začali s těmito vyjednáváními, to už je před sedmi lety, tak jsme byli velice skeptičtí a říkali jsme si, jestli Kanada bude schopna dostat některým slibům na provinční, uvolnění provincií. Toto platilo zvláště pro dva sektory, sektor veřejných zakázek a sektor služeb. Ano, e, Kanada skutečně byla schopná tady e, mnohé naplnit. E, tady byly i provincie zastoupeny u stolu, kde se vyjednávalo od samého začátku a to nám umožnilo vylepšit přístup ke trhu pro oblast, která je velice důležitá pro evropské podniky, kde my jsme ofenzivní a kde by běžně stojíme před řadou překážek, když právě jde o tento přístup třeba veřejným zakázkám, ať už je to na federální úrovni nebo úrovni pod tím. Tedy Ehm, Klíčová oblast eh, jsou právě veřejné zakázky. Tady se nám podařilo eh, dosáhnout toho, co jsme si přáli. Druhý bod eh, služby. Tady nebudu ehm, přecházet mnoha detailům, protože mm, o profesionální uznávání uznávání profesí, to o tom budou hovořit tady eh, mý kolegové v panelu, ale je jasné, že je to rovněž oblast, eh, kde eh, máme hodně společných zájmů. Je tady, ehm, nemáme dostatečně ještě transparentnost v jednotlivých postupech, abychom mohli poskytovat služby v určitých zemích. A tady opět ehm, si myslíme, že je zapotřebí to více vyjasnit a více mm, se postarat o viditelnost pro poskytovatele služeb. Ale chtěla bych mm, odkázat na jednu oblast, která je důležitá. To je schopnost dostat lidi na práci na dočasné, dočasný úvazek. Víme, že to je důležité pro evropské podniky, když se třeba začínají zakládat nové podniky mimo Evropu, tak se musíme postarat o to, abychom poskytli expertní znalosti, know-how a podobně a na to potřebujeme eh, ten posun eh, lidí. A myslím si, že tato dohoda mezi EU a Kanadou je dobrým benchmarkem pro o další eh, vyjednávání. Můj kolega už se zmínil o oblasti, která je, eh, se týká i eh, zemědělství, to jsou eh, označ, zemědělská označování produktů. Já jsem Portugalka, jsem z jihu naší země, tam máme velmi důležité. We obtain a number of, uh, of Tady, jsme, tady máme důležité body, ale 173 těchto zeměpisných označení jsou velice důležitý a tak, jak bylo řečeno eh, předtím, eh, je to dobrá, dobrý precedent pro další eh, dohody. Takže tady máme portské víno, grenapadáno a olivový olej a také šampaňské a celou řadu dalších produktů, kde jsme velice konkurenceschopní, kde máme velké společné zájmy, ty jsou, ty jsou uznávány i v Kanadě a toto je důležité. Pak máme tarify. Opět bych tady pohovořila za sektor, který je sektorem, který je hlavně eh, obsazen malými středními podniky. V této eh, chvíli, když třeba exportujeme finické produkty do Kanady, eh, ať jsou to trička nebo pros, prádlo a podobně musíme platit 70% poplatky, zatímco Kanadě, Kanaděné mohou vyvážet a platí maximálně méně procent. Takže jde o bezcelní eh, eh, eh, styk a přinese to nové příležitosti, ale bude to tady také no, rovné hrací pole mezi evropskými a kanadskými podniky. Také v regulační oblasti tady se nám podařilo dosáhnout nějak, některých vylepšení budeme schopni poskytovat produkty za snížené ceny. Ještě bych vám chtěla poskytnout příklad lihoviny. Tady ještě předtím, než jsme chtěli vyvážet naše eh, produkty, tak jsme tady měli povinné eh, eh, závazky smíchat, míchat některé lihoviny, takže toto už nebude, tak to už to nebude platit, co se týče exportu do EU, bude tady rovné hrací podmínky i co se týče spolupráce s kanadskými podniky. Takže eh, my si myslíme, že SETA eh, se eh, plní to, co slíbila pro podniky, ale týká se to i mnohých dalších oblastí. A tady za posledních dva roky jsme byli svědky něčeho, co nemělo precedent. Jak se strany Kanady, tak co se týče veřejných zájmů, víme, že tady je spousta kritických oblastí ještě, ať je to udržitelnost nebo veřejné služby a nebo ochrana investic. A myslíme si opět, eh, že jak cestou této dohody nebo prohlášením, že se nám eh, může podařit vyjasnit některé z těchto bodů. Myslím si, že obě strany učinili vše, co bylo v jejich silách, aby eh, se těmto tématům věnovali. Celkově si tady myslíme, že toto je velmi dobrá dohoda, velmi ambiciozní, velmi um, progresivní um, a přinese něco nejenom evropským podnikům, ale také podnikům kanadským. A eh, pak si myslíme, že to bude dobré po společnost jako celé. Thanks a lot, madam. Děkuji mnohokrát, paní Santos. A teď dávám slovo panu Pričornovi. Děkuji mnohokrát. Já tady zastupuji eh, Radu architektů Evropy. Eh, máme tady smíšené zastoupení a e, jsou tady jak nezávislé profesní organizace, tak jednotliví architekti. E, my poskytujeme profesionální služby a vyjednávali jsme o vzájemném uznávání s našimi kontaktními partnery v Kanadě, s kanadskou e, příslušnou organizací, která uděluje licence architektům. My jsme vyjednávali už v 90. letech, když jsme pracovali na rozvíjení mezinárodních standardů prostřednictvím předsednictví Mezinárodní organizace architektů a také v souvislosti s úmluvou UNESCO. Základem pro naší dohodu bylo, že za prvé to eh, muselo být v souladu s VTO a potom na základě Annex X1 se týká kapitoly o, profesionální, o uznávání profes, eh, profesí, zároveň také o vzdělávání pěti letem a dvou letech stáží. Obtíže, s kterým jsme byli konfrontováni, byly konfrontovány spočívaly v rozdílnosti vzdělávacích systémů, eh, které jsou spíše eh, sjednoceny v jednotlivých oblastech v Kanady, eh, zatímco v Evropské unii to podléhá subsidiaritě, to znamená, že tady máme její různý přístup ke vzdělávání a také různé úpravy. Celá řada zemí upravuje tituly udělování titulu ex ante a některé udělují funkce ex post. Navíc některé členské státy v Evropské unii nemají dobře definovanou oblast stáží pro příslušné posuzování. Toto byly naše výzvy, abychom vysvětlovali našim eh, kolegům, že máme vysoký standard i jednotlivé národní standardy, ale že naše systémy nejsou harmonizovány stejným způsobem jako systémy v Kanadě. Eh, pak jsme jednali o standardech v souvislosti s evropskou směrnicí o vzájemném uznávání profesních kvalifikací, eh, kde článek 26 zejména charakterizuje také oblast vzdělávání a stáží. Udělování diplomu je v anexu v příloze číslo 5 a eh, také eh, způsobilost, které se koná příloho číslo 6. Eh, překonání potíží spočívaly v tom, že jsme museli eh, přesvědčit, jak tady vypadají specifické znalosti v této oblasti, což je způsobilost k různým regulím a dokumentům týkajících se také jednot- staveb pro architekty. Mm, eh, a potom jsme také zapojili do toho jednání celou řadu aktérů a eh, dosáhli jsme jednoty, jak může být znalosti eh, také dále mm, dosahováno v rámci internetu a online vzdělávání dalšími kroky Eh, na tom pracovala skupina koordinátorů, eh, kterou jsme sestavili v rámci eh, evropské, příslušné evropské směrnice. Dále tyto, tyto odborníci se, sedávají, se setkají ještě koncem tohoto týdne a také jsme jednali s evropskými příslušnými orgány, které ještě zasednou v prosinci a dohoda naše vzájemná by měla být podepsána začátkem příštího roku. A závěrečná záležitost, která musí být ještě vyřešena, se týká otázky, jak to bude eh, implementováno do národního práva, do národní legislativy a my jsme chtěli eh, také eh, podepsat příslušnou dohodu mezi orgány Evropské unie a Kanadou a výborem, který byl ustanoven pro vyjednávání CETY, ale zejména jsme odkazovali na skutečnost, že udělování eh, profesních titulů podléhá také regionálním orgánům v Kanadě. To znamená, že i oni si budou moci přát podepsat dohodu a vytvořit tedy svůj vlastní pilotní výbor v rámci Kanady. Ale vidíme tady příležitost eh, pro zavazování této dohody, eh, aby se k této dohodě zavázalo tedy všech, všech 28 členských států a také proto byl ustanoven výbor. My zůstáváme v úzkém kontaktu s generálním ředitelstvím Trade, tedy obchod, abychom završili eh, toto jednání. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Clark. Prosím pěkně. Děkuji, eh, přeji vám všemské eh, ráno, děkuji za eh, pozvání na tu dnešní diskusi. Mám čtyři slajdy, které bych vám ráda ukázala a také nějaké detailnější informace k těm ehm, bodům, které zmíním. Joana bude tak laskavá a, a pomůže mi těmi slajdy. Oh, Má organizace, jako mnoho ostatních eh, odborů, ehm, tady máme určité ehm, obavy eh, CETA, nepodpořili jsme ratifikace, my bychom vás vyzvali, abyste eh, CETu nepodpořili. Máme k tomu hodně důvodů, argumentů a dlouhou dobu jsme čekali na to, abychom předali tyto argumenty, abychom mohli mít pozitivní vliv na celou diskuzi. Jenom abych to krátce shrnula, jak obavy to jsou veřejné služby. Já tady eh, zastupuji eh, pracovníky v mnoha veřejných službách, eh, v službách v místních vládách, v zdravotnických, sociálních službách, v službách v oblasti vodního hospodářství a podobně. A spolupracujeme s ostatními odbory, s veřejným odbory ve veřejné dopravě a myslím, že můžeme je tady o veřejný sektor, služby ve veřejném sektoru, ale také soukromí poskytovatelé služeb. A toto společně s takovými negativními seznamy a e, s klauzulemi, e, s dalšími klauzulemi, e, o kterých, na kterých pracuje vámi komise, tak toto vše je problematické. A když se podíváme na celý systém soudní, zdá se, že to neřeší problémy ASTS tak to je celé ještě podtrhuje tyto obavy. A třetí oblast je slabá ochrana eh, zaměstnanců a prostředí, v kterém pracují. Řekla bych, že tyto obavy jsou sdíleny mnoha eh, dalšími aktéry nebo částmi společnostmi, Společnosti Tady jsem uvedla příklad na jednom ze slajdů. Je tady společné tiskové prohlášení, které jsme měli ehm, pro spotřebitele. Eh, tady se toho účastní také environmentální organizace ETUC, my jsme součástí ETUC a ehm, ještě ostatní. A myslím, že je tady spousta uskupení, které vyjadřují podobné obavy a ráda bych dodala, že eh, tyto obavy existují také na kanadské straně od roku 2008 2008 už spolupracujeme s kanadskými eh, s eh, no, eh, zástupci občanské společnosti a odbory. A z této diskuse by vyzvedla ráda jeden bod, už to zmínili předešli řečníci. My jsme se snažili jít trošku dál za hranice těchto ofenzivních, defenzivních diskusí o obchodní politice, protože si myslíme, že zaměstnanci a občané mají zájmy, které jsou společné napříč všemi zeměmi. A pokoušeli jsme se přes naše kanadské kolegy se dopracovat nějaké společné agendě týkající se udržitelnosti udržitelného vývoje, férového, ospravedlivého obchodu. A jsou tady i zájmy eh, podniků. Tyto podniky eh, se vlastně přetavují také ve společenské zájmy, ale není tomu tak, ty zájmy jsou odlišné a role zvláště Evropského parlamentu je podívat se eh, na tento, na tento dlouhý seznam. Děkuji. Nebudu přecházet do detailů, určitě můžete získat informaci poté. Teď tady máme takové eh, deklaratorní prohlášení, prohlášení. Eh, myslím si, že je důležité, abychom eh, se soustředili na text CETA, abychom posoudili toto prohlášení ve, světlu, ve světle textu a abychom se zeptali, zdali toto prohlášení může vyřešit otázky, které nejsou správně interpretovány v textu. A pokud odpověď bude, že ne, tak si myslím, že bychom měli z toho vyvodit závěry. Takže já se pokusím vyzdvihnout jenom některé části z CETA a je pak naleznete ve svých materiálech. Chtěla bych říct, že si myslíme, že tady jsou konflikty, vnitřní konflikty zakotvené v textu a v oblasti veřejných e, služeb a toto právě nemůže pokrýt toto e, prohlášení. Dávám jenom pár, nějaký příklad. Voda, ECI, eh, tady je celá kampaň, eh, byla sepsána dobrá zpráva, eh, volá se po to, aby mm, sanitární opatření byla vyňata z této dohody, tomu tak ale není. Když se podíváte na text CETA, tak je řečeno, že pokud voda je otevřená pro komerční využívání, tak opatření dohody na to musí reagovat. Mm, co se týče těch seznamů, tady máme z mm, veřejné služby, v oblasti zdravotnictví, tady například Dánsko nebo Maďarsko, tady mají různé, tady různé podmínky podmínky. Tady eh, eh, jde o dohodu o dobré sociální ochraně. Členské státy by měly eh, přijít s konceptem sociální ochrany a péčí. Myslíme si, že v tomto také existuje konflikt v těchto dvou oblastech. A ehm, k tomu se ještě vrátím. Chtěli jsme vám ukázat toto. Vracím se k veřejným službám. Myslíme si, že jsou tu dva pohledy eh, na ně. Jeden z nich mm, eh, máme v CETA, to je na levé straně v eh, kapitole 17, taká se týká soutěže. Tato definice veřejných služeb, která je trošku založena na pravidlech státní dotací Evropské unie, ta Ehm, poskytuje určitá omezení ehm, toho, jak mohou veřejné služby eh, být ehm, koncipovány. Na druhé straně zase tady eh, máme daleko demokratičtější definici veřejných služeb, která říká, že eh, jsou to lidé, kteří rozhodují a činí tak demokratickým způsobem nic není tady na věčno dáno a toto bude, toto je právě zakotveno v CETA, nebo je v sázce v CETA, pardon. Děkuji mnohokrát, paní Clark. Do... A nyní další kolegyně. Já jsem jmenuji Renče a já jsem generální tajemnicí eh, EVA Aliance pro evropské veřejné zdraví. Združujeme 90 organizací, združující eh, profesní organizace, lékaře, farmaceuty, sestřičky zdravotní a organizace, které se zaobírají domácí péčí zdravotní. Máme také skupiny pacientů, organizace pro specifická onemocnění a e, e, chceme, snažíme se o zaručení rovného přístupu ke kvalitním službám, tak aby každý v Evropě měl přístup k nejlepším, co nejlepší zdravotní péči. My bychom rádi e, viděli podmínky v dohody takové, aby přinesly výhodu a užitek veřejnému zdraví a aby byl zohledněn veřejný zájem. My se nedomníváme, že současný text obsahuje tu nezbytnou rovnováhu ani to prohlášení, které má vysvětlovat ještě některé věci. My se nedomníváme, že by přispělo ke zlepšení eh, přístupu eh, a zlepšení veřejného zdraví. Já teď nebudu hovořit detailně o zdravotních službách, na to už poukázala má předřečnice. My podporujeme obavy, které zazněly ze strany zdravotních služeb. A e, zejména máme obavy k následujícím bodům. E, ochrana investice, e, protože zahraniční investice by mohly zažalovat státy týkající se poskytování zdravotních služeb. Nedomníváme se, že tady máme nezbytné obchodovat mezi těmito oblasti a narušovat domácí zdravotní státní, čili jednotlivé národní zdravotní systémy. A, a my se domníváme, že je třeba vyčerpávat domácí mechanismy a že Evropský soudní dvůr by měl zajišťovat, že e, se tady správně aplikuje evropské právo. A e, za druhé, co se týče cen pro spotřebitele, to může být dobrá věc, aby tady byly skromné ceny, ale máme tady dvě výjimky. Za prvé, tedy eh, medici, eh, zdravotní zařízení eh, a ustanovení týkající se dobrovolného srovnávání lékařů, přístupu k těmto zdravotním přístrojům ze strany lékařů či organizací. A měli bychom tady ponechat způsob, který je zatím v Evropě. Lékaři na hlavu v Kanadě eh, jsou placeni jinak, na, jsou na druhém místě po Spojených státech a eh, tady prostě v dohodě eh, se uvádí procentuální část, jaký, v níž spočívá rozdíl placených lékařů v Kanadě a v Evropě, protože by tady mohlo dojít k posunu cen. Eh, další specifická kategorie se eh, týká eh, komodit, které by zvýšily přístupnost. Myslíme tady například na doplňkové přípravy, doplňkové přípravky a další věci, přídatné produkty a my si myslíme, že to by mělo signifikantní dopad na veřejné zdraví. E, my nechceme tedy, abychom tady měli e, zachování tarifu, ale je třeba e, uznat, že by tady došlo k dopadu k přístupnosti zdraví a je extrémně významné, abychom zabezpečili, že budou zachovány mechanismy stávajících úprav, Eh, jinak se domníváme, že by eh, došlo eh, k nárůstu, tedy pardon, v souvislosti s nárůstem diabetes a s nárůstem rakoviny je třeba zachovat regule, které máme v Evropské unii, aby došlo k dobrému pokračování poskytování zdravotních služeb. A, a potom se domníváme, že tady by mohlo dojít k škodám, když se podíváme na ceny alkoholu. Tady očekáváme ohrožení jednotlivých opatření a mohlo by tady dojít k dalším negativním vlivům. Domníváme se, že by tady mohlo dojít prostě k podkopávání ustanovení týkajících se investic. Také bychom rádi připomněli, že CETA počítá s vzrůstem produktů v oblasti masa, ale neadre, neo, vrací se k takzvanému superboxu. A to je velká část eh, v tohoto sektoru. A my máme různé druhy eh, potravinových produktů na obou stranách Atlantiku eh, když se podíváme na to vysvětlující prohlášení, tak je asi instruktivní, ale nedomníváme se, že pokrývá naše obavy protože nám se jedná o to, aby byl, aby byl také zachován v Evropě přístup ke službám v obecném zájmu. Tady nevidíme dostatečná opatření. Eh, sice je to jasné v textu, ale my si myslíme, že prohlášení nemá legální váhu. Uh a my sdílíme obavy, které vyjádřili zástupci spotřebitelských organizací. Děkuji vám mnohokrát, takže drazí kolegové, eh, Teď jste si vyslechli pět expertů ke specifickým eh, událostem, ke specifickým tématům a já vyzvu nejprve našeho zpravodaje, poté stínové zpravodaje z politických skupin. Každý dostane prostor tři minuty a budete-li mít otázky, prosím pěkně vyjádřete, koho Eh, váš zájem, koho se ptáte, a, aby Možná, že budete mít otázky na všechny, ale prosím pěkně, budou-li specifické, tak je jasně adresujte. A samozřejmě můžete také klást otázky komisi, protože tady máme šéf jednavače Evropské komise, eh, takže i oni jsou ochotni, jak doufám, odpovídat na naše otázky. Takže nejprve uděluji slovo našemu panu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Toto je velice významná diskuze dnešního dopoledne, eh, protože skutečně můžeme jít do detailů eh, a um, už dva roky text byl k dispozici, takže se o něm dalo jednat a my jsme mohli vyjasňovat naše postoje k němu. E, já děkuji mnohokrát všem aktéru, zástupcům aktérů, kteří zde hovořili a e, kteří zdůraznili celý počet záležitostí, e, které jsou tak významné pro vzájemný obchod. Za svou stranu já si dovolím říci jenom několik záležitostí, které jsou pro mě obzvláště významné. Za prvé, skutečně se domnívám, a na, je to na základě faktů, že eh, tento obchod je daleko, daleko, daleko lepší než jakékoliv obchody v minulosti, obchodní dohody. Eh, za druhé, eh, je to záležitost, kterou můžeme uzavřít mezi, já bych řekl, nejvy, nejrozvinutějšími obchodními partnery na světě, čili Kanada, Evropská unie, které sdílí zároveň stejné hodnoty. A nemohli-li bychom dospět eh, k dohodě mezi dvěma stranami sdílející hodnoty, no jak bychom to mohli udělat potom s jinými. Eh, za další se domnívám, že tato obchodní dohoda je významná nejenom z politického, ale především z hospodářského hlediska, protože můžeme dosáhnout daleko vyšších standardů, což je významné pro všechny globální hráče. Když se podíváme pro velký počet aktérů, těm můžeme zajistit vyšší a kvalitnější standardy v naší politice a v naší obchodní politice. CETA nám skýtá příležitost uzavřít dohodu založené na vysokých standardech a která může nutit celou řadu zemí, které takovéto standardy nemají, aby se k nám připojily a to je velice významný krok. Další věc tato obchodní dohoda, když se podíváme na analýzy ekonomistů, nám skýtá možnost ukázat, že obchod, vzájemný obchod je především v užitku pro nejchudším částem a ne, jak někteří říkají, že to pomůže pouze bohatým korporacím. Kdybychom eh, přestali obchodovat se zeměmi a regiony, tak kdo by tím eh, trpěl, zejména chudí lidé? Za další se domnívám, že je významné, abychom pochopili, že při uzavírání takových obchodních dohod, jako je SETA, ukazujeme v zásadě, že můžeme držet pospolu Kanada a Evropská unie a můžeme držet pospolu za cílem rozvíjet se vzájemně. A e, myslím si, že budeme e, samozřejmě vzájemně e, na e, sobě záviset a nemůžeme si, e, a tudíž nebudeme zraněni či poškozeni ani jeden. Za druhé, každý, kdokoliv, kdo má zájem na faktech, ano, Toto není ideální dohoda, ale my nejsme ideální lidé, my nejsme ideální země. A bylo by docela zajímavé podívat se, jak ne -e, neideální lidé by mohli dospět k, ideá, k, k ideální dohodě. Myslím si, že to asi není možné. A e, v tomto ohledu se nedomnívám, že tato obchodní dohoda e, by měla řešit jakýkoliv problém, kterému čelíme Eh, například abychom odstranili Asada, eh, Toto není záležitost obchodní dohody. Pojďme se soustředit na to, co v současné době dělat můžeme, ale naše dveře jsou otevřené. Otevřené dveře znamenají, že budeme-li moci ještě lépe zlepšit a zdokonalit tuto dohodu, můžeme to udělat za rok, za pět let nebo za deset let mezi Kanadou a Evropskou unii. Takže vždycky je tady příležitost ke zlepšení. A protože tady je šance pro zlepšení, nemělo by to znamenat, že eh, nemusíme, eh, nemusíme zanechat eh, toho, této dohody. Není ideální, ale může být zdokonalována. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Eh, skutečně tady po dlouhou dobu jsem měl podezření, že Evropský parlament eh, eh, tady se nenachází v ráji, bohužel. Tak a teď za politické skupiny, za socialisty, demokraty, David Martin, prosím, máte ještě minuty. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že to vypadá spíše než jako jen ráj, když... Ano, slyšeli jsme spoustu názorů našich aktérů, ale je zcela jasné, že pokud tu není koncens, tak je tady eh, pohled na to, že CETA, co se týče přístupu k trhu, je pozitivní, eh, dobrá pro Evropskou unii a Kanadu. Ale eh, poslední dva experti tady vyjádřili obavy, které má také má skupina vůči CETA. Jde o investice, kapitolu investice, z veřejné služby, spolupráce a podobně. Pro mě a tady ještě musíme toto celé prostudovat eh, mnohem blížeji ehm, podívat se na to, pokud třeba být závazné eh, tato prohlášení. Je tu řada eh, bodů. Já bych ještě od expertů chtěl slyšet, ehm, proč ehm, si myslí závazná prohlášení. Tady ještě vlády mají volnost Eh, provozovat svou eh, politiku, co se týče regulací eh, trhu, pak je to spolupráce v oblasti trhu a také regulační úřady budou požádány, aby vzájemně spolu spolupracovali, nemohou být donuceny. To znamená, tady toto není tento prvek donucovací, pokud vidím, je to v zájmu všech veřejné služby opět tady nebude eh, žádný podnět privatizovat veřejné služby, eh, eh, jestliže nějaká země si bude chtít kontrolovat veřejné služby pod hlavičkou CETA, tak bude mít tuto možnost toto učinit. A pak zase kapitola týkající se investic je teď jasné, a to už vidíme dlouho v tomto výboru, že by někteří investoři cizí neměli být lepší pozici než domácí a toto by mělo být zakotveno prohlášení a Eh, také si myslím, že obě strany by měly eh, už se spolupracovat v etickém eh, kodexu, než vůbec CETA se začne praktikovat. A to by mohl být pozitivní pohyb. Co se týče práv zaměstnanců, jak víme, Kanada už mm, schválila úmluvu Mezinárodní organizace práce. Chtěl bych slyšet od vyslance, jak dalece jsou od schválení úmluvy 89, tady je právo na kolektivní vyjednávání zakotveno. A um, Dále úmysl, je tu úmysl eh, jedna z věcí, které jsme viděli největší slabinu, jde o udržitelný eh, vývoj, tedy jdeme, nám o to, jestli to bude mít eh, možnost vymáhání, pokud byl bych rád, kdyby některé věci vyjasnili. Na konci této diskuse naše skupina se tím bude zabývat, ale v tomto stádiu bych chtěl poděkovat Kanaděnům za připravenost jít do vyjednávání a být flexibilní, protože vím, že eh, eh, vyjednavači si eh, myslí, že práce je hotová, ale pak je tu komise a Kanaděné a musím říci, že ti jsou velice pozitivní a přijímají i naše kritické hlasy. Děkuji. Děkuji. A teď za EKR e pan Kempe. Děkuji, pane předsedo. Ano, z našeho pohledu také velmi vítáme tuto dohodu. E, Kanada je e, třetí největší e, obchodní partner EU. A určitě máme tady 99 tarifů, ne, zemědělských tarifů. A Myslím si, že z pohledu služeb otevření eh, možnosti veřejných zakázek to je něco, co je velice na úrovni provincií, na úrovni federální také je velice dobré. Je to dobrá dohoda, je to eh, příkladná dohoda eh, v mnoha směrech, takže si myslím, že skutečně vyžaduje nebo si zaslouží naši podporu. Myslím si, že v obecném slova smyslu je eh, důležité eh, vidět, eh, že když máme potíže s TTIP, jsou tu problémy s Indií, s Čínou to ještě ani nezačalo, Mercosur, tady jsou problémy a s Japonskem to probíhá pomalu, tak si myslím, že když se podíváme, když sel, selže CETA, tak jaký má smysl potom tady sedět? Um, um, pak by neměl žádný úkol tady v tomto místnosti. Je to důležité a mm, myslím si, že proto skutečně zasluhuje naši podporu. A mm, aniž bych začal hovořit zase o ráji a o Brexitu, o kterém mluvil pan eh, Martin, Toto, tato CETA by mohla eh, být takovou základnou, takovým schématem pro eh, obchodní dohodu mezi Evropskou unii a Kanada Ehm, já bych se za to osobně zasazoval, ale má to ještě širší ehm, ehm, dopady, 12. největším eh, partnerem. A proto si myslím, že to zasluhuje naši podporu. Jak už jsme tady slyšeli od našich odborníků, jsou tady jisté obavy v některých um, oblastech, ale celkově si myslím, že je to vynikající dohoda. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za liberály Marike Šalke, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také vám předřečníkům. A děkuji referentům. E, já jsem hovořila s celou řadou aktérů a jistě to není poprvé, kdy s nimi hovoříme. E, my jsme konzultovali jako poslanci celou řadu e, zástupců a teď jako poslanci ve výboru INTA musíme reflektovat také přání občanů, malých, středně velkých podniků a korporací. Já si myslím, že můžeme být hrdi na vyjednaný výsledek. Myslím si, eh, že eh, naše požadavky byly zohledněny přístup k trhu, eh, účast na výpisech na, na veřejných zakázkách, ochrana Eh, vyloučení veřejných služeb. Já si myslím, že eh, to bylo přesně to, na co jsme pracovali. O celé řadě bodů už se jednalo eh, v této závěrečné etapě, tam, kde bylo ještě něco nevyjasněno. Je to velké úsilí, kterého se účastnila celá řada lidí a myslím si, že ten původní text vedl eh, k diferenciaci, eh, která doznala větší podporu na obou stranách eh, Atlantiku. V oblasti, kde čelíme konkurenci nejenom v hospodářské situaci, i co se týče našich standardů hodnot, nesmíme zapomínat a já si skutečně nemohu představit lepšího partnera než Kanaďany, s kterými bychom mohli pokračovat a mohli ovlivňovat ten globální systém, protože posílíme společně eh, hospodářskou soutěž a budeme tady zdvihat tlačku. Samozřejmě je důležité, abychom zohledňovali především občany našich společností, ale i z globálního rozměru. A jistě si musíme uvědomit, že tato dohoda bude mít dopad na všechny. A my si myslíme, že co se týče přání a obav, tento parlament, tento výbor musí dále, dostávat, musí dále zastávat naši odpovědnost a mělo by dojít co nejrychlejšímu hlasování pro užitek našich občanů eh, v našich volebních obvodech. A samozřejmě E, slyším i hlasy těch, kteří jsou proti. Myslím si, že občanská společnost v těchto diskuzích hrála větší roli než kdykoliv jindy a já chápu, že tady jsou určité obavy a, a já jsem nikdy neviděla žádný perfektní výsledek, e, který by e, zahrnoval rozhodování tolika partnerů a myslím si, že toto fungovalo a když zohledníme také nezbytnost v oblasti ochrany klimatu, i ta je tady pokryta. Ty, eh, kdo by chtěli lepší dohodu, musíme říci, že samozřejmě eh, neexistuje dokonalá dohoda, ale nemůžeme dosáhnout něčeho lepšího teď. A ti, co chtějí stále více, co říkají, že to není dostatečně dobré, si musí uvědomit, jaké důsledky jejich, jaké důsledky by mělo nepodepsání dohody, o které jsme usilovali mezi Kanadou a EU. Já si myslím, že by to skutečně podkopalo naši věrohodnost a zhoršilo to, by to pověst schopnost vyjednávání na evropské úrovni, což by mohlo vést k protichudným pozicím jednotlivým členských států a stížilo by to eh, našim snahám posilování našich hodnot a standardů na globální úrovni a to je jeden z klíčových důvodů, proč bychom mohli přivítat výsledek jednání. Děkuji mnohokrát paní Šárke a nyní za GUE paní Miner. No, allereerst heb ik een vraag naar aanleiding van uw eigen opmerking in het begin van deze, uh, dit agendapunt, namelijk welk deel van CETA voorwaardelijk in werking zou treden. Het Europees Hof van Justitie doet pas... Co se týče tohoto bodu, musíme vidět, zda eh, CETA opravdu stoupí v platnost nebo ne. My čekáme na rozhodnutí eh, soudu, soudního dvora a v tom případě, co uděláme, případně stáhneme a to naše rozhodnutí. A potom je tady otázka eh, interpretace této smlouvy. To by mělo být připojeno k smlouvě CETA, alespoň tak to vyžaduje komise. A nyní zde máme nebezpečí, že dojde k arbitráži. A komise potom uznává i ten fakt, že práva pracujících a ochrana životního prostředí, a nebudeme hovořit o dalších aspektech, by mohly být ohroženy. Eh, komise to uznává, i ta, tedy ona sama to uznává. Podle našeho soudu tato rizika eh, existují a jsou naopak podceňována. Budeme o tom hovořit ještě zítra, až budeme hovořit o eh, Evropském soudním dvoru. Existují tady potom také v té smlouvě některé oblasti, které nic neřeší, například takzvané klauzule ráčet, nebo sektory veřejných služeb a zdravotnických služeb. Čili já se ptám, měli bychom nepodceňovat právní eh, hodnotu tohoto textu. To prohlášení není vlastně právním textem. Nejsou zde definovány požadavky, je to prostě jenom definice nějakého ideálního stavu. Je to jenom prohlášení, ale není to nic eh, preskriptivního. Mohlo by eh, to být i negativní ve svém důsledku, protože něco se tvrdí, aniž máme pravidla, aniž bychom potom mohli to, co říkáme konkrétně, nějak aplikovat. Vzpomeňme si také, že dokonce i soudní dvůr Eh, řekla, že není kompetentní, co se týče tohoto prohlášení. Riskujeme tedy, že máme tady domek z karet. Naopak, my bychom se měli snažit řešit to, co jsou reálné problémy. Čili já požaduji toto. Komise přemění tento text do uh, textu, který bude právně vymahatelný, který bude platný a za druhé ten text bude potom připojen ke smlouvě je důležité, aby komise našla nějaké řešení, a to tak, aby to bylo řešení velmi eh, rozhodující. A to je to minimum, co můžeme udělat pro naši demokracii. Děkuji. Ano, děkuji všem řečníkům za velice zajímavé příspěvky. Nejsem si jistá, eh, že otázka přístupu k trhu eh, je úplně nesporná, protože jak Eh, se, jsme si vyslechli zemědělskou lobby, smím by to tak nazvat, toto, tato lobby vždycky poukazovala. Dokonce bylo řečeno, že je nepřijatelné eh, to, aby eh, přístup byl umožněn velkým objemům hovězího masa. Teď jste dokonce zúraznili ještě jiné věci, které už tato dohoda nepodpoří. Ale myslím si, že někteří z vašich kolegů mm, tady Ehm, mají, ehm, vědí o spoustě lidí, kteří pracují v zemědělském sektoru a kteří si s tím dělají veliké starosti, protože jsou tady v sázce jejich pracovní příležitosti v Evropské unii. A také vývoz mléka našeho ehm, Eh, a utvrzení Kanaděnů, eh, že eh, to může být limitováno. Máme vlastní problémy, máme obrovský problém s nadby, nadměrnou výrobou mléka v Evropské unii, máme ohromné problémy v mléčné výrobě každý den a tento problém mohou být, budeme mít pak vůči Kanaděnům, když budou mluvit o snižování těchto vývozu těchto objemů. K službám. Také bych ráda eh, položila otázku eh, k této interpretativnímu eh, prohlášení, protože si myslím, že to je velký problém, to je to, co budeme muset vyřešit, protože mm, alespoň pro některé z našich kolegů je to rozhodující okamžik, kdy rozhodnou, jak budou hlasovat. Já bych chtěla slyšet vaše názory, eh, zvláště týkající se veřejných služeb a služeb zdravotnictví, protože hodně obav, které byly předtím vzneseny, se tohoto týkaly. A když jsem já četla toto prohlášení, eh, tak jsem tady neviděla to, jak eh, poptávka veřejných služeb, jak, by to, jak to jde ruku v ruce s textem Eh, tady byly určité mezery. Mohla bych si vyslechnout vaše vysvětlení, jak vy nahlížíte na eh, toto to prohlášení, které má tento interpretativní charakter. A pak bych chtěla také slyšet něco o tom, jak právně závazné přesně eh, tato deklarace by byla, tato prohlášení by bylo. A teď ke spolupráci s Kanadou. Ano, určitě všichni jsou pro toto, ale říkám si, jestli by to nebylo, to nebude na úkor toho, že půjdou nahoru náklady v, zem, v zdravotnictví na obou stranách. A to si myslím, že by nebylo úplně nejlepší. A pak DI, tady jsou to konkrétní věci. Asi jenom malý počet by byl chráněn a myslím si, že hlavně DIs na východě se nedostanou na tento seznam. Myslím si, že pak bude to, stí, to bude nejasné, co z toho vzejde. Pak záleží na tom, abychom vedli dobrou diskuzi. Proto jsem trošku zmatena, eh, kdy eh, jeden eh, kolega mluvil o ehm, diskusi s, ehm, o této dohodě, protože máme tady ve vyslance, tak bych ráda nadnesla jednu důležitou otázku. Myslím si, že není Eh, že by nebylo zdravé a přijatelné, eh, když mm, jednomu z našich poslanců byl upřen vstup mm, do Kanady. Mluvilo se o tom předtím, pak je to otázka reciprocity, eh, vízové liberalizace. Myslím si, že i toto je důležité mm, pro diskuzi v našem výboru. A protože tady máme pana vyslance, tak bych si ráda poslechla jeho názor na toto. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji a za FDD paní Pikin. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji také všem hostům za jejich eh, přednášky, které byly velice užitečné podle mě. Zde můžeme i překonat situaci, která vládne v současné době, v tom smyslu, že určitě zde nestojí proti sobě Evropská unie a Kanada. O tom se určitě z mého pohledu nediskutuje. Podle mě eh, my pozorujeme, že jsou tady různé ekonomické modely. To je ten problém. A to, podle mého soudu, tato smlouva také odráží. Je to tak trochu předehra k té tendenci, že budeme eh, směřovat stále víc k volnému obchodu a to a to eh, stranou všech etických a politických úvah. A je to vidět i z toho, že zástupci eh, podnikatelské sféry, kteří se k tomu staví velmi pozitivně a ti ostatní spíše mají rezerv, rezervu a jsou rezervovaní. A kromě těchto eh, úvah, které určitě v tomto okamžiku nejsou úplně vhodné, protože se tady hovoří o volném obchodu, ale obchod v každém případě, to je nutno si připomenout, přináší určité eh, výhody těm eh, chudším. Vidíme v praxi, že mnohé Obchodní smlouvy nicméně přinesly eh, velké problémy, hlavně chudším a hlavně eh, malým podnikatelům, čili to je opravdu problém, to se eh, například stalo v Mexiku. Co se týče údajů, my vidíme, že CETA, CETA co vlastně přináší za přidanou hodnotu, například dopad na evropský HDP je vlastně v podstatě zcela mm, zcela nepodstatný, je to 0,0% ročně, čili to je růst, který je naprosto zanedbatelný, čili já se ptám a tážu se taky zástupců podnikatelské sféry, kteří zde jsou, jaký dopad si myslí, že toto bude mít na podniky, které oni zde zastupují. Protože pokud ta celková čísla jsou jasná, a tato čísla nám dala Evropská komise, tak vzhledem k tomu, že se na jedné straně potýkáme se ztrátou pracovních míst, tak na druhé straně ten růst ekonomicky není zas tak velký, čili my, eh, my se ptáme tedy, eh, jaký to má potom smysl. Čili otázka je k těm, kteří tady zastupují podnikatelskou sféru. Jaký je dopad, který odhadujete, který tato smlouva bude mít na váš sektor? Určitě to bude mít velký prospěch pro všechny podniky, které mají již stabilní trh v Kanadě a samozřejmě usnadnění jejich obchodních činností bude pro ně ještě výhodnější, ale mě by zajímalo, eh, jakou výhodu to bude mít pod ty podniky, které zatím v Kanadě žádnou pozici nemají a jaké normativní dopady to na ně bude mít. A potom mám dotaz na komisi, a to se týče eh, klauzula rečet, protože to není úplně jasné není úplně jasné, zda eh, zda tedy to jasná věc. Někteří kolegové zastávají tuto věc, ostatní ne. Já si myslím, že co se týče služeb, tak to musíme naprosto vyjasnit. Děkuji. And for the... A nyní za ENF pan Ferrand. Monsieur le Président, chers collègues. Pane předsedo, drazí kolegové, je to opravdu poslední šance pokud tato dohoda neprojde, tak se vlastně celá naše obchodní politika zhroutí. Ten zpravodaj nám řekl, že tato smlouva není ideální a proč tedy podepisovat tuto smlouvu, když není ideální. V každém případě vy s námi nepočítejte. Vy jste zde, pane předsedo, zde uh, dal dohromady uh, všechny možné aktéry, to, abychom podepsali tuto smlouvu, ale dnes se nacházíme vlastně úplně ve stejné situaci jako při smlouvě o transatlantické dohodě. Eh, vy, vy tady máte experty, zde jste pozvali experty, kteří jsou příznivě naladěni k této smlouvě a potom eh, tato smlouva vstoupí v platnost. Ještě dřív, než národní parlamenty ho odsouhlasí, to vůbec není demokratické, ale to není nic nového, to takto eh, funguje, ale uvidíte, že to národy ještě více popudí, protože Oni nepotřebují eh, zákony, mm, oni chtějí hlavně ekonomický rozvoj. Je to tedy dramatický, dramatická smlouva, protože zde narůstají výrobní náklady o 40 eh, při aplikování takovéto smlouvy. A dále do, by mohlo dojít k velkému úbytku pracovních míst, 200 eh, tisíc v Evropské unii. A to je 200 tisíc v celé Evropské unii. My my se vzdáváme i našeho eh, dědictví a našeho modelu volného obchodu. Já nemám stejné údaje jako vy. Myslím, že máme úplně odlišný pohled na tuto smlouvu. Eh, mám jednu otázku na generálního eh, ředitele a to je velice jednoduchá otázka. A co je budoucnost našeho zemědělství? Myslíte si, že to bude mít pozitivní dopad na Kanadu a na Evropskou unii, tato smlouva? A že to nepovede spíše ke ztrátě pracovních míst? Evropská unie potřebuje takovouto smlouvu v okamžiku, kdy naše zemědělství je tak v krizi v současné době. Děkuji za odpověď. Děkuji vám mnohokrát. A nyní tady mám čtyři další žádosti o slovo pět a potom uzavřu seznam do šest, sedm. Drazí kolegové, Eh, musíme samozřejmě omezit řečnickou dobu na jednu minutu. Takže... Alessia, uh, eh, Mr. Obermeier. Okay. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight. One minute. Že na každého minutu, prosím pěkně. Maria Arena, prosím. Děkuji, jenom jednu otázku. Jak jste vzali v úvahu eh, malé eh, zemědělské výrobce? Já eh, na ně, je mám na mysli hlavně francouzi, Němci a Rumuni, kteří říkají, že vlastně nejsou vůbec zastoupeni v rámci této smlouvy, čili co s nimi. A druhá otázka, co se týče architektů. Je to důležitá profese, 500 tisíc architektů dnes pracuje v Evropě a jenom malá menšina zastupuje, je, se dnes eh, koncentruje do eh, soukromé sféry. Čili kolik architektů dnes v Evropě, eh, kterých se týká tedy tato smlouva, kteří se, kterých se týká tento možnost exportu, jelikož my vlastně zastupuje jenom 10, jenom 10 kanceláří v Evropě, má to smysl, abychom se připojili k této smlouvě? A potom, vzhledem k tomu, že jsou tady neschody mezi 1500 eh, stránek té smlouvy a eh, počet stránek tohoto prohlášení, čili já se ptám, <coughs> a ty neschody, které jsou mezi těmi dvěmi texty, budou nějakým způsobem řešeny? Například říkáme, můžeme renacionalizovat určité sektory, pak v té eh, smlouvě se říká ne, Čili eh, ta eh, smlouva a to prohlášení, eh, v tom existují neschody. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se musíme zamyslet nad dvěma věcmi. Za prvé, není to vůbec nejlepší smlouva, ale je to každopádně smlouva. Je to smlouva a dohoda, která umožňuje evropské hospodářské politice, aby nastartovala a měla nějakou perspektivu. A je to perspektiva, která se snaží eh, najít kompromis mezi středními a malými podniky. 90 snížení cel a potom 140 ehm, uznávání zeměpisného původu. Když hovoříme o malých a velkých výrobcích, tak je třeba eh, vidět, jaké, je, jaké jsou naše cíle. Ti malí, ti mají Eh, mají zájem hlavně na vnitřním trhu. Ti větší, ti se spíše dívají na mezinárodní trh. Já si myslím, že když obchodní politika má být dobrá, tak musí eh, vždycky dospět k dobré smlouvě ke Kanadou. Já si myslím, že na politické úrovni buď podpoříme tuto dohodu, vzhledem k tomu, že eh, se to týká i našeho výboru, ke kterému patří, anebo se mi zdá, že bychom nedospěli k žádné jiné dohodě k žádné jiné dohodě, kterou bychom mohli podpořit, protože v této situaci už bychom potom neměli vůbec nějakou šanci na to, že budeme mít nějakou roli v tom obchodní politice. Rodríguez, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem, kteří nám poskytli mm, své referáty a já mám dvě otázky na adresu komise. Proč strategické sektory v oblasti ochrany trvale udržitelného rozvoje z ekologického aspektu, jako je těžba, doprava, energetika, nebyly začleněny. Taky bych ráda věděla, proč i když tady je nějaký základ pro uznávání zeměpisných označení na základě jiných dohod, máme tady celou řadu produktů, které nejsou, které nejsou zahrnuté. Například v mé zemi máme 101 produktů se zeměpisným označením a 27 další klasifikace. Proč je to tak? Na druhé straně se domnívám, že tady došlo sice k pokroku, co se týče otevření účasti na veřejných zakázkách, i e, jednotlivým státům federace, ale pakliže toto nebude doprovázeno vzájemným uznáváním titulů Eh, týkající se například inženýrství, eh, tak to ničemu nepomůže. Eh, bude to možná užitečné pro podniky, ale ne pro profesionály. Prosím další. Ano, myslím si, že není dobré, že se úplně pouštějí obavy, které, s kterými přicházejí právě experti a také jsou to mýty a fantazie, které byly vneseny do této diskuze. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom našli společný příklad přístup k CETA a e, společný přístup napříč celým parlamentem. Má konkrétní otázka. Se vztahuje e, k této interpretativnímu prohlášení. Pokud to skutečně znamená, že tady nebudou větší práva pro mezinárodní investory, tak jak řekl David, tak neznamenalo by to, že omezujeme kapitolu investic na národní kapitolu a pak by to nebyl už ale zodpovědný e, přístup. Chtěla bych jenom se zeptat, Um, Business Europe. Mohli by nám vysvětlit, proč tady, um, um, proč jsou důležitá tak ta větší, rozšířenější práva. Neměli by být zacházeno stejným způsobem se zahraničními a místními investory. Uh, nemohlo by to být pozměněno v daném textu této dohody, než v té interpretativní deklaraci či prohlášení. Děkuji. Pane Obermeier. Mikrofon, prosím, pěkně. Mám dvě otázky uh, na pana Personane. Eh, eh, vy jste řekl, že je třeba eh, zachovat standardy v Evropské unii. Víme, že v Evropské unii jsou zakázané geneticky modifikované organismy, zatímco, zatímco v Kanadě jsou povoleny. Považujete za reálné, že prostřednictvím CETA nedojde k tomu, ne, zaručí, že nedojde k žádným geneticky měněným or, modifikovaným organismům na evropském talíři, co se týče ochranných standardů mezi unii unii a Kanadou. Údajně ne v oblasti ochrany spotřebitele, vždyť míme v Evropě jsou jiné přístupy, precautional a další. Emarická cesta je jednodušší, kratší postup k přeskoumání kvality a um, povolování dávání do, ob, do oběhu na trh ale máme tady také nezbytnost právního řešení. Jaká zásada se tedy v tom případě prosadí? A potom otázka našemu zpravodaji jaké byste řekl, že z toho budou mít prospěch a užitek ti nejchučí? Můžete nám uvést nějaký příklad k tomu? Děkuji. Otázka na paní Melemu. Já bych chtěla vědět, na jakém základě faktickém a na vědeckém základě se dnes vlastně vyjadřuje ta starost, že by tady mohlo dojít ke zvýšení cen eh, léků, jak v Kanadě, tak v Evropě. A jak to může být dokázáno, že to bude mít tento dopad na evropské ceny? A také jsem chtěla pochopit, na jakém základě lze tvrdit, že by mohlo dojít ke zvýšení patologii na základě této smlouvy. Děkuji. Děkuji. Ano, to je velice no, obšírná dohoda, o tom hovoříme, ale není to nejlepší dohoda, to víme taky. Eh, my víme, že práva nebo eh, výsledky nejrůznějších eh, studií ukazují, že tady máme poměrně velké riziko. Důležité aby tady byl nějaký rámec. Ne, všechno nespochybňujeme, ale jsou tady určité kritické body, které musíme brát vážně. Myslím si, že jsme také schválili usnesení, na kterých je vidět, kde jsou ty kritické body. A teď si kladu otázku, když budeme mít toto dodatečné vysvětlující prohlášení, které není zcela v souladu s tím, co si představujeme my, jak je možné, abychom u, eh, preve, u principu prevence měli jistotu, protože tady chceme mít zachovány naše standardy. A jak vypadají sankční mechanismy? Říká se, ano, všechno je to nějakým způsobem definováno smluvně, ale já si myslím, že tady musí být jasné definice, protože všechny sankční mechanismy jsou důležité proto, aby zlepšili naše standardy a já se ptám, proč to nebude obsaženo v tom dodatečném prohlášení. Já si myslím, že by bylo lepší, když tedy víme, že to má být dobrá dohoda pro uzavírání těch další, hm, abychom řekli, tady je obsaženo to, co už jsme dávno říkali komisi v našich usneseních. Prosím, Emanuel Ertuk. Děkuji, pane předsedo. E, já lituji, že se znovu hlásím o slovo, ale je to velice e, vážné. Náš kolega Josebove říká, že bude bránit svoje myšlenky a abych řekl popravdě, to nás nějak neuklidňuje, protože my máme opravdu velké obavy, co se týče této smlouvy. Já eh, si myslím, že tato smlouva je úplně nejasná. Není úplně jisté, že dopad bude pozitivní nebo velmi pozitivní, jak to někdo říká. Je to velmi rozporuplné. Mám otázku na zástupce co se týče Brexitu protože jsme zde vyjednávali kvóty pro vepřové maso, pro hovězí maso, pro Velkou Británii a Velká Británie odejde. A jak to tedy bude, co se bude dít v eh, evropském zemědělství, protože tím to mají velké potíže. A dále další otázka, ta je pro veřejné služby. My máme toto prohlášení interpretační, víme, že to je ještě dodatečná věc, že všichni kolegové, kteří mají určité rezervy, tak by měli být přesvědčeni. Nicméně jsou tady problémy, protože i když to není právně donucující text, tak se tady ukazuje na určité rozpory mezi prohlášením a mezi tou smlouvou, čili který text bude rozhodující. To je velice důležité. Děkuji. Vypni se. Eh, vypni se, Předám eh, slovo odborníkům, nejprve komise a potom se ujmou slova pan poslanec Kostelo a v neposlední řadě dám slovo našim zpravodaji, našemu zpravodaji. Pane Pesone, prosím, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se e, vyjádřit stručně komunita zemědělská vyzaví přístupu k trhu. Tady jsem konkrétně řekl, že tady vidíme potenciální rizika narušení trhu v oblastech vepřového a hovězího. Tomu bychom se neměli vyhýbat, tomuto vědě. ale je-li to balíček, tak se s tím můžeme srovnat, pokud tyto dva sektory budou zvládnuty, co se e, týče přístupu k evropskému trhu. A zase e, máme veliký zájem na tom, aby tady byly beztarifní e, Eh, systémy a aby to platilo také pro mléčný sektor, trh mléčným, eh, s mléčnými výrobky eh, v Kanadě. To na to bychom měli nahlížet diferencovaně. Ehm, my nemáme takové problémy s exportem, ale Evropská unie se nebude vracet k tomu, že bude vytvářet stěny nebo zdi kolem Evropské unie, půjde-li o obchod s mléčnými výrobky, mm, mm, po, zvláště po mm, ruském embargu. A Evropská unie vlastně byla aktivním partnerem v, v diskuzi o Evropské unii vůči Rusku a Krymu. Eh, takže eh, evropští zemědělci zaplatili cenu, tak budeme doufat, že Evropská unie, včetně vás, Evropského parlamentu, bude pracovat na tomto přístupu k trhu, alternativnímu přístupu trhu pro evropské zemědělce eh, na ten tedy kanadský trh. A zase já vidím jako fin věci z mého pohledu. Samozřejmě kanadské objemy nemohou nahradit ztráty ruské, které jsme zaznamenali. Ale proto tady máme jednotný trh, proto musíme využít ehm, této vyváženosti na trhu v Evropské unii a proto je tak eh, klíčově zásadní, abychom plně podpořili Evropskou komisi v její práci najít alternativní přístup k trhu pro vysoce kvalitní výrobky. Co se týče malých středních podniků, tady bych chtěl vyzvihnout, že zvládání jak exportních tarifních závazků, tak opačně na evropský trh, to je něco, co bereme e, v potaz. Vím, že Evropská komise bere v potaz potřeby malých a středních podniků, e, které by měly být součástí tohoto obchodu. A plně podporujeme Evropskou komisi v této věci, vlastně tlačíme Evropskou unii Eh, Evropskou komisi na to, aby vyjednávala a aby eh, zajistila to, že toto bude za to v úvahu. Eh, GMO. Tady bych chtěl vyzvihnout skutečnost, že dohoda nezahrnuje nějaké výjimky v evropské straně nebo kanadské, takže nebudeme očekávat, že tady budou nějaký konkrétní dopad na obchod s GMO, jak to známe teď. A pak konečně Brexit co se týče eh, kvót exportních eh, a dovozních. Eh, tady jde také o víz, víza. Měl by to být takový balíček, ale promiňte mi, prosím, já totiž chápu tak, že Evropská unie je, má v zodpovědnosti tyto kvóty vývozní a dovozní a znamenalo by to, bylo by to asi malicherné, kdybychom tuto pandořinu skřínku otevírali a kdybychom eh, tady toto specifikovali jenom pro určité kategorie výrobků. Děkuji, paní Sandos. Thank you. On the question... Děkuji. Otázce toho, jestli toto je dostatečně dobré, jestli to bude mít dostatečně dobrý dopad na podniky jako e, celek. Já už jsem tady zmínila některé příklady, ať to jsou tarify GI jednotlivých sektorů, kde fungují hlavně malé a střední podniky. Většina malých a středních podniků teď nemá přístup ke kanadskému trhu. Když platíte 80 e, e, cla, tak je velice obtížné tady být konkurenceschopný s trhem, jako je Kanada nebo Spojené státy a tak dále. Takže je jasné, že tu jsou šance toto není obrovský trh, byste řekli ano, ale když se podíváte na všechny ostatní dohody, o kterých tady mluvíme, a je jich mnoho, většina z nich nejde, se neubídá v tom směru, jaký bychom si přáli. Musíme dát příležitost našim podnikům a určitě Kanada tady je dobrým precedentem s touto dohodou a pokud to nevyřeší, i když to nevyřeší všechny otázky spojené s přístupem k trhu, tak to zcela jistě přispěje ke zlepšení situace pro celou řadu malých a středních podniků v celé řadě evropských zemí. Pak eh, otázka investic a ochrany investic. Myslím si, že eh, všichni znáte naše stanovisko. My jako Business Europe nejsme moc spokojeni se současným systémem ICS. Myslíme si, mm, že když se podíváme na ono prohlášení, tak schopnost investorů využívat i z těchto prostředků bude velice eh, omezená a eh, přesto si myslíme, že potřebujeme mechanismus a to z prostého důvodu. Eh, v mnoha případech tady mluvíme o závazcích, které vyplynou ze smlouvy máme pochyby o tom, jestli národní soudy budou schopny aplikovat tuto legislativu a tyto závazky, které ze smlouvy vyplynou. Když jsem mluvila o závacích, které se týkají eh, eh, kanadsko-evropských eh, strategických závazků. Ano, tyto závazky vyplývají ze smlouvy, ale jsou tu národní soudy, které budou zodpovědné za zavedení této legislativy. Hm, proto potřebujeme určitý systém, i když hm, v našem současném, protože náš současný evropský systém není úplně nejlepší. Děkuji, děkuji. Pan Pritcher. Děkuji. Ano, k tomu, co bylo řečeno o počtu architektů, kteří by mohli profitovat eh, z možnosti eh, vyvážet eh, služby. Ano, nemůžeme předpovědět toto věc přesným vědeckým způsobem. Ehm, dívali jsme se na jedné straně eh, na ehm, eh, objem dopravy mezi Francií a eh, Quebecem a mm, dívali jsme se na ehm, dohodu z roku 2008, která pokrývá tyto profesní služby, profesionální služby, ale 175 příkladů, no praxí bylo instalováno v Quebecu, ale podívejme se na to také na profesionální mobilitu v obecném slova smyslu, protože mobilita přeshraniční v rámci EU se snížila od e, začátku recese, protože tady nebylo dostatečně práce, kterou by mohli vykonávat lidé. Postupně se to ale navyšuje mimo Evropskou unii. Další věc je povaha práce, kterou lidé získávají v určité zemi. Řekněme, 8% e, profesionálních pracovníků jsou mobilní, e, tady máme pak vyšší čísla jejich příjmů, mnohdy to bývá dvojnásobek. Děkuji. Paní Clark. Děkuji. Myslím si, že se určitě eh, budeme souhlasit s tím, že CETA dokáže všechno, jak řekl kolega na začátku. Ehm, myslíme si, že obchod bude regulován, očekáváme, že víme, co můžeme očekávat tedy od obchodu a co ne. A parlament nedávno diskutoval o této věci a vy jste se to zmínil sám, pane předsedo, o eh, těchto konfliktních věcech. Také jsem viděla eh, zprávu o nástrojích mučení a podobně. Chceme také mít Mm, eh, mm, globální pravidla. A myslím si, že to je jedna z našich obav, protože CETA se odchyluje od pravidel eh, VTO, například pozitivní seznam eh, mm, služeb a podobně a nedodržování standardů. A pak tady máme ASDS. Chceme, říkáme, že chceme vytvořit takový globální systém a mnozí zase říkají, že chtějí globální pravidla, která nebudou obsahovat ASDS. Takže mm, otázka je, jaký typ pravidel, jaký obchod a obávám se, že tu není žádný mm, jas, jasno v, v výboru. Musíme vzít v úvahu také mm, výhody a rizika CETA, tak jsme to udělali, přistoupili jsme k tomu otevřeně a musíme se podívat na, na to, jak to, jestli to je vyvážené. Myslíme si, že to vyvážené není k veřejným službám a zdravotnictví, tady jsem už toho hodně řekla, ale vidím, že parlament vedl také zajímavou diskusi o krizi zdravotnictví a Eh, eh, opatření úsporná. A to jsou zajímavé body, to by mohlo na pomoci této diskusi, protože potřebujeme veřejné investice, eh, musíme mít udržitelné služby, aby se vytvářely pracovní příležitosti a vznikal růst. A pokud můj sosed nic nebude mít proti tomu, 40 architektů pracují vlastně v rámci veřejných, s veřejnými službami eh, a s veřejnými smlouvami. A jsou to dobré smlouvy a já jsem se nezmínila, že to, jak my interpretujeme tuto kapitolu o veřejných eh, zakázkách, myslíme si, že je to krok zpátky od společných pravidel, co se týče eh, sociálních kritérií. A ještě prohlášení, tím ukončím dvě věci. Za prvé, myslím si, že si musíme říct, jestli jsou problémy spojené s CETA nebo ne. Pokud si myslíte, že ne, tu nejsou problémy, tak eh, toto prohlášení vlastně pak nemá žádný význam. Pokud si myslíte, že tu problémy jsou, pak ehm, se musíme eh, podívat na to, že prohlášení může pomoci eh, ehm, vyřešit některé tyto problémy. A myslíme si, že je velice obtížné pochopit, jak takovéto prohlášení může vlastně přepsat, korigovat některé části textu. Jeden příklad k tomu. Prohlášení má to, co je řečeno, eh, musí být vyváženo s tím, co řečeno není. Eh, celá pravda, eh, to je všechno to, co nikdo, nikdo tady neřekl, že CETA eh, eh, přiměje vlády privatizovat. Takže dá to do prohlášení, to nepomůže, ale co by pomohlo, by bylo, že se řekne, CETA nepodkopává mm, regulaci. Děkuji. Madame Renšo. Thank you very much. Um, Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, ano, eh, tady byl spochybněn právní status této společné deklarativního prohlášení. Otázka, jak je to závazné, jestli se bude dělat odkaz k rozpočtu, nebo to jsou skutečně velké právní výzvy do budoucna. Eh, vítáme toto prohlášení. Jsou tady obavy občanských společností a poslanci měli pravdu, když říkali, že to je případ bezprecedentní. A Určitě eh, se to objevilo i při vyjednávání textu. My si myslíme, že toto eh, prohlášení mm, eh, naznačuje do jisté míry, že vyjednávači uznávají obavy, protože tady některé věci nejsou jasné v textu. A pak, e, pak je to zajímavé, je ochrana investic. CETA tady má opatření, které umožňují strany e, e, závazné, jde o to využití těchto opatření, vyhnout se nesprávné interpretaci ze strany tribunálu. Takže tato eh, dohoda by mohla být špatně interpretována nebo zneužita a pak eh, tyto obavy budou podloženy. Eh, možná by to mělo být opraveno v pozdější fázi, měli bychom se včas věnovat nedostatkům, které by se mohly vynořit. Zdá se, že to není dostatečně pragmatické ani věrohodné. Takže bychom se chtěli zeptat, jak to bude fungovat v praxi. A mm, takhle potvrdu ještě říkáme, že by mohly tady být právní problémy, co se týče arbitráže, ochrany, investic. To by mělo být prošetřeno teď. A asociace německých soudců vyzvala k tomu, aby bylo předloženo k tomuto stanovisko. A zdá se, že je teď klíčové, abychom se vyhnuli e, různým interpreta- milným interpretacím, zvláště co se týče klauzule ochraně investic. K bodu e, zvýšená e, Eh, možnost toho, že se objeví eh, škodlivé produkty eh, a také otázka léku, léku které si budou moci lidé do, dovolit, tedy lé, lé, ceny za léky. Tady my máme dostatek času to udělat, vynechat vypracovat posouzení o dopadu, takže členské státy by pak měly mít čas přijít s nějakým aranžmá, tak abychom se vyhnuli jakékoliv škodě. Okay, and now... Ano, děkuji. A nyní prosím Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Zástupce Evropské komise. Promiňte, že nemůžeme zareagovat na všechny otázky, to by překročilo časový rámec našeho setkání. Za prvé, obavy, které jsme si dnes vyslechli, jsou stejné, které slyšíme celou dobu. My je samozřejmě bereme vážně a proto v posledních dvou letech jsme velice intenzivně vysvětlovali, co se děje. Avšak, i když bereme tyto obavy vážně, neznamená to, že bychom zvrátili institucionální proces Evropské unie. Komise vyjednává dohodu, my si myslíme, že je to dobrá dohoda, my si myslíme, že tyto obavy, které jsme znali, protože nejsou nové, byly zohledněny. A nyní je na radě, aby završila tuto dohodu. Je vaše rozhodnutí, zda toto dohoda je dostatečně správná nebo ne. My jsme ji vyjednávali a vyjednávání skončila. A nyní uh, uvidíme, my se zdá, tato dohoda je dobrá pro Evropu, my si to myslíme a musí to stvrdit rada a vy. Uh, Eh, společné vysvětlení je interpretující prohlášení, které rozhodně nemění dohodu, ani není myšleno tak, aby dohodu měnila. A, není tady žádný rozpor mezi prohlášením a dohodou. My se prostě jenom snažíme vysvětlit jasnou angličtinou a potom to bude ve všech jazycích Evropské unie co je vyjádřeno v legálním, tedy z legálního aspektu v dohodě. Vezměme jednu z těch obav, veřejné služby. A my tady z, jsme si vyslechli od Unie zastupující veřejné služby, že CETA chce privatizovat eh, veřejné služby, ale my říkáme nikoliv. Potom vám můžeme ukázat tři stránky legálních eh, citací, proč tomu tak je. My máme ustanovení, eh, která potvrzují, že CETA rozhodně nebude znamenat privatizaci veřejných služeb. CETA nezastavuje možnost eh, zadávání veř- služeb veřejném zájmu soukromníkům a od soukromníka změnit zase nějakému, eh, veř- nějakému veřejnému orgánu. A my rozhodně neočekáváme, že každý jednotlivý občan bude expertem na mezinárodní právo. Proto to prohlášení CETA rozhodně nezakazuje, aby místní či jiné orgány pakliže zadali nějakou službu soukromníkovi, zase soukromníkovi odebrali a dali ji do nějakého veřejné instituce, do nějaké veřejné organizace. Ehm, já bych řekl, když jsme tady slyšeli, že vysvětlení nemá legální eh, eh, hodnotu. My jsme dávali dohromady právní servis komise, právní servis rady a specializované právníky z Kanady. A ti Eh, tvrdí, že je to závazná interpretace dohody. Způsobem, jakým jsme formulovali toto prohlášení, eh, je vlastně zhrnutí aktuálního textu CETY a nemůže tady docházet k milné interpretaci. To prohlášení ještě nebylo završeno, vyhotoveno. Eh, doufejme, že v nejbližších dnech bude ukončeno toto prohlášení, pakliže se nám podaří dosáhnout rozhodnutí na radě 18. října. Eh, několik bodů abych eh, tady odstranil nějaká nedorozumění. Už jsem se zmínil o těch veřejných službách. Co se týče služeb v oblasti vody, zdravotních služeb, musíme tedy respektovat demokratické výběr členských států. Některé státy tyto služby privatizovaly, některé ne. To je jejich volba a jejich názor, ale my máme jednotný trh, kde jednotlivé služby jsou v konkurenci mezi sebou. A pakliže ty členské, některé členské státy chtějí eh, tyto služby dát pouze do veřejných služeb, tak oni to mohou udělat ve své zemi, ale ne v celé Evropské unii a dále. co se týče regulované vody, jazyk eh, prohlášení to říká naprosto jasné, ale já si myslím, že i dohoda obsahuje tuto, mm, eh, tuto formulaci naprosto srozumitelně. To neznamená dá udělovat licence Eh, co pak by někoho šokovalo, že práva regulace v naší zemi je také předmětem určitých omezení, což je také zakotveno v našich ustanoveních. Regulátoři nemají licenci na to, aby předepisovali lidem, jak mají žít. Ehm, CETA naprosto respektuje právo eh, úpravy a mm, eh, pravidel eh, na úrovni Evropské unie i v jednotlivých členských státech žádné geneticky modifikované organismy v Evropě nebude docházet k dovozu geneticky modifikovaných organismů, které nejsou povoleny v Evropě. To je naprosto jasné. Uh, Eh, princip prevence je základním principem a rozhodně není porušován. Kanada uznává uh, tuto skutečnost a než jsme začali s vyjednáváním, uh, tak jsme měli politickou dohodu s Kanadou, že my rozhodně nebudeme znovu vyjednávat uh, či uh, měnit naši zásadu prevence. Jinak bychom byli nezahájili vyjednávání. Totež se týká hormonálně eh, upravovaného vězího masa a geneticky modifikovaných organismů. Eh, když se podíváme na všechny produkci zeměpisných označený, eh, by v dohodě máme určitý výběr, na, který byl učiněn na žádost členských států. Komise nikdy nezamítla ani jednu jedinou žádost ze strany členského státu týkající se zahrnutí nějakého produktu, eh, nějakého zeměpisného označení. My eh, jsme se snažili všechny ty žádosti včlenit do vyjednávání. Bylo to, opakuji, na žádost členských států. Já nevím, jak ty si definovali své priority. Pokud vím, eh, tak eh, oni eh, žádali, oni se, oni se ptali také těch, kteří obchodují s těmito produkty zeměpisného označení. A proto tady bylo eh, jasně eh, vyjednáváno na základě zpětného dotazu příslušných aktérů, jaká zeměpisná označení se tam mají dostat. Ne před CETou Kanada byla proti jakémukoliv uznávání zeměpisných označení. A my jsme teď zavedli systém SUE generis. Máme tady počet Eh, máme tady podobná ustanovení v legislativě Kanady, která se podobá Evropě. Měli jsme jednu senzibilní diskuzi s Kanadou, tedy toto byla taková citlivá otázka k projednávání, ale eh, eh, již jsem řekl, že evropský systém zeměpisných označení nebude ohrožen. Co se týče hodnoty této, když se podíváte na makro ekonomická čísla, znamená to miliardy na základě dodatečných vývozů, dodatečných vytváření pracovních příležitostí a žádná eh, studie Evropské komise nehovoří o tom, že by se tady ztratilo 100 tisíc pracovních příležitostí. A co se týče trvale udržitelného rozvoje, je závazný. My nemáme sankce jako, eh, jako nějaké vynucování, ale to je politika Evropské unie. Všechny členské státy to vyžadují stejně tak jako tento parlament. Veškerá diskuse mm, týkající se toho, zda je možné eh, zavést sankční mechanismy při porušování pravidel, o tom budeme diskutovat a myslím si, že toto bude dlouhá obtížná diskuze, eh, která rozhodně nemění dohodu, protože tam nemáme mandát pro to, abychom vyjednávali tuto záležitost, ale my budeme hovořit znovu s Kanadou o této záležitosti a poté doufejme, bude v Evropě panovat eh, jasno o tom, zda chceme změnit náš přístup v Evropě, zda chceme postihovat porušování Eh, pracovního práva. Zatím to není politika Evropské unie, ani politika Evropské rady, ani politika Evropského parlamentu. Eh, někdo řekl, že obchodní dohody nejsou předpokládány eh, jako všelék na všechno. No to rozhodně není všelék na všechno. Vytv- umožňují vytváření, zvyšování životní úrovně a zvyšování ho ekonomiky jako poslanci chcete jistě zabezpečit, aby to, co e, dohoda zakotvuje, bylo také dodržováno. E, e, pracovní organizace práce, co pak ona snižuje nějaké tarify? Nikoliv. Oni pracují na pracovním právu a my vyjednáváme ekonomické záležitosti a já si myslím, že CETA přináší nejlepší výsledek, kterého jsme kdy dosáhli. Kanada nikdy neodmítla uznávat zásadní principy Mezinárodní organizace práce. Máme tady určité problémy s eh, určitými specifickými oblastmi, ale CETA eh, nám pomáhá tyto záležitosti řešit a na to jsme hrdi. Obchodní dohoda není dohoda o pracovním právu a ani jí to nenáleží. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát za tyto odpovědi a také o vysvětlení legálně za, legálné, promiňte, právní závaznosti prohlášení. Máme tady článek 31 Vínské, Vídeňské umluvy a samozřejmě my to necháme také zkontrolovat naší právní službou. Ale domnívám se, že toto je jeden ze zásadních prvků, aby tady otázky právní závaznosti byly definitivně vyřešeny tak, aby eh, všich, abychom pochopili, že toto prohlášení je skutečně součástí celého toho dílu. Takže, pane velvyslanče, vy jste si vyslechl diskuzi v našem výboru, otázky, odpovědi a nyní, prosím pěkně, řekněte nám vaší reakci a váš názor. Follow, Mr. Chairman. Ono je to opravdu obtížné, pane předsedo Třetnovsky. Děkuji, že jste mě pozvali po každé. E, jsem velice rád, že zde mohu mít, nebudu moci odpovědět na všechno. Aha, dobrá. Tak e, pár e, věcí k tomu, co jste říkali. Pak obecně slíbím, že budu stručný. Doufám, že to bude něco takové metafyzické, co budu říkat, protože já miluju diskuze o, o ráji a podobně. Ale mm, pak jde o technické věci. E, tady máme e, člověka, který je velký odborník a velice si vážím toho, co říkal pan kolega. Skutečně virtuos v technických otázkách. Pár věcí, já jsem si zaznamenal vaše příspěvky, vítáme podporu e, zemědělské komunity evropské, víme, sdílíme vaše obavy, vím, že je to cetlivá věc, věřte mi, že to v Kanadě víme. A e, toto byla obtížná oblast, ale myslím, že se nám podařilo dosáhnout významného pokroku. E, chápu, že vnímáte riziko v narušení trhu, ale myslím si, že tady mluvíme o velikosti, o objemu přístupu méně než 1% e, evropského trhu s hovězím a méně než polovina procenta eh, vepřového. Nebude to záplava eh, kanadských produktů. A eh, myslím si, že tady je významný přístup ke kanadskému trhu pro evropské zemědělské výrobce a také zeměpisná označení. Jsem rád, že jste to řekli. Mohu vám říct, že toto bylo pro nás velice obtížné už jsem to říkal často, eh, bývají to vaši příslušníci rodiny, kteří přinesli tradice do Kanady. A my jsme zažili, zažívali obtížné eh, doby, eh, a, ale chápeme teď, jak důležité je tato věc pro evropskou stranu. Některé příspěvky Annie Clark a kolega, další kolegové. Mm, doufám, že pochopíte, že sdílíme vaše obavy, co se týče veřejných služeb. My jsme hrdí na naše veřejné služby v Kanadě. Mm, my jsme je ochraňovali mm, i v rámci jiných obchodních eh, dohod a budeme je ochraňovat i v této dohodě a proto mm, to je absolutně eh, jasné. Budeme mít chtít kvalitní veřejné služby, zdravotnictví, eh, pracovní trh a podobně. Doufám, že společné interpretativní prohlášení k tomu udělá odkaz, to bude užitečné a Morou už potvrdil to, jak to chápu já. já um, bude to ještě eh, eh, Radu a Koreperem a pak tady bude konečná verze. Vím, že se objevily různé verze i v médiích, tomu jsem ale nevěnoval pozornost, protože chci počkat na tu konečnou a doufám, že až budeme mít konečnou verzi, tak budete moci se na to podívat. Doufám, že se podaří vysvětlit to, eh, o co nám zde jde. Je to sdílené eh, pochopení obou stran mm, eh, toho, co máme v úmyslu eh, udělat a doufám, že to tedy bude užitečné. Je to diskuze, která byla iniciována i panem ministrem a našimi odbory v Kanadě a byla tady návštěva několika delegací z Německa v Kanadě a tuto diskuzi tedy vítáme. Pár hlasů se tady ozvalo, například umluva ILO, kolektivní vyjednávání Ehm, my ehm, jsme pro ratifikaci tady, ehm, jde o jurisdikci v jednotlivých provinciích, tady musí jednomyslně vydat souhlas s tímto, takže jsou tady technické otázky, Eh, pak hlavní principy této úmluvy, eh, eh, to jsou práva zaměstnanců, toto není kontroverzní otázka, musíme ale projít celým tím procesem a jsem optimista, že se nám podaří to dát dohromady brzy, ale děkuji za otázku, také děkuji za vaše příspěvky o tom, jak konstruktivní byly naše diskuse. Hodně jsme se poučili z našich diskuzí individuálně s jednotlivými poslanci, ale i při takovýmto, takovémto aražmá, jako je to dnešní, to nám velice napomohlo. Otázka víz. Asi víte, že tady jsme přišli se závazkem v červenci minulého roku, chceme tady mít takový časový plán pro zrušení vízových požadavků a mm, e, bezvízového e, cestování pro e, Evropany do Kanady. Bude to brzy. A pak ještě otázky některých konkrétních příkladů aplikace Eh, kanadských eh, eh, práv. Nemohu se věnovat jednotlivým případům z důvodu mm, tajných informací, ale jsem přesvědčen o tom, že mý kolegové toto věci znají. A pak otázka malých středních podniků. Chci jenom říct, že pro kanadské malé střední podniky tyto podniky velice toto podporují podporovali EFTA, protože vidí z toho výhody. Eh, eh, eh, oni jsou máte 500 milionů v Evropě. My jsme vlastně takovým malým aktérem, když se podíváme na definici tohoto vztahu, ale ty podniky z toho v tom vidí výhody a doufám, že budeme moci správně jim ukázat, proto oni to chtějí podpořit. Takže uvidíme, ještě jestli to byly další konkrétní věci teď obecněji eh, takovou výzvu bych chtěl vyslovit, prozbu. Jak já na to nahlížím? Jak nahlíží na to Kanaděné? Já si myslím, že Kanaděné říkají, ano, my jsme otevřená společnost eh, vůči obchodu, vždycky tomu tak bylo. Víme, že obchod je klíčem pro růst a další pracovní příležitosti pro Kanady. Eh, Kanaděny jde o diversifikaci kde eh, pan premiér eh, vyslovil eh, tento závazek podpořit i střední třídu. Nechali jsme udělat studii, doufáme, že to bude navýšení 20% bilaterálního, bilaterálních vztahů, že se navýší možnosti pro evropskou ekonomiku. Ehm, ehm, my eh, doufáme, že to bude, že ti slovo budou profitovat také střední třída, že, to, že naše, a naše politika to podpoří. Na to nahlížíme jako na progresivní obchodní dohodu. Ehm, Stílíme stejné hodnoty a sociální modely. Mm, eh, to nám věřte, někdy děláme věci odlišně, ale myslíme si, že toto je nejvíce progresivní obchodní dohoda vůbec. Pan minister Freeland eh, eh, navštívil tento parlament, pan premiér Trudeau také se tomuto zavázal, této progresivní agendě obecně. Eh, vidíme ale frustrace a kritické hlasy mnohých našich obyvatel a lidí na světě, protože vidíme, kam se ubírá globalizace. A když se podíváme na obchod a výhody plynoucí z obchodu, tak jde o inkluzivní růst a o to, abychom výhody sdíleli. Takže jsme otevření vůči té diskuzi všude, protože toto jsou pro nás klíčové hodnoty. A když to zasadíme do toho kontextu strategického. Vy jste mnozí mluvili o tom, kam se tento svět ubírá. Ano, toto je širší diskuze, ale musíme být opatrní. Svět se mění, jsou tu nové síly, které se vynořují. Pravidla globální ekonomiky se vyvíjejí a my eh, si myslíme, že to změní svět, ale napomůže nám to stanovit pravidla pro globální obchod než bychom čekali, že to udělají ostatní za nás. Takže myslím, že společně bychom, oceňte, že tady máte přátele a partnery a partnerství. Ano, já doufám, že chápete, že naše vztahy jsou široké, jsme, eh, víme, že společně sledujeme stejné cíle, stejné priority na světě. Eh, to není jenom eh, náhoda. My tady eh, máme stejné výzvy. Jsme v společenství, je tu mm, boj proti klimatickým změnám, sdílená obavy kolem bezpečnosti a podobně. děláme to hodně v těchto, spole, v těchto věcech, rovné zacházení s pohlavími a podobně. Takže tato dohoda CETA nás přiblíží. Mm, věřím v to, nejde jenom o podniky a vlády, ale jde o občany a proto tím tady ukončím. Toto zblíží lidi. Ehm, po opatření týkající se mobility jsou důležitá, ale já jsem viděl obchod a mm, všechny ty naše dohody a spolupráci v této eh, oblasti zbližuje lidi. Ehm, já jsem se zamiloval do Evropy jako do místa a jako do idei před mnoha lety a také jsem se zamiloval do eh, Evropanu. Já jsem eh, se vzal Evropanku, mám nádherné děti a jsou tu velké věci, když Kanaděné a Evropané se zblíží a dají dohromady. Takže to fungovat bude. Děkuji vám. Um, Děkuji vám mnohokrát, pane velvyslanče. Vy jste se zmínil o celé řadě bodů, které nás zajímají. Budou-li tady ještě některé otevřené záležitosti, samozřejmě můžete kdykoliv projednat bilaterálně. Děkujeme, mnoho, děkujeme mnohokrát a slovo má nyní pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové, drazí hosté. Jenom několik dodatečných bodů k tomu, co tady zaznělo. Za prvé, užitek pro chudé lidi. Dám vám jeden příklad pro ty, kteří se zajímají o fakta. Za prvé, eh, když uzavřeme tuto dohodu a bude pracovat tak například textilní výrobci v takových výrobcích, jak v takových zemích jako Indonésie a Bangladeši, eh, budou schopni je eh, vyvážet tak do Kanady, tak do Evropské unie a dodatečně ekonomi, ekonomové Eh, pardon, The Economist, eh, což je velice uznávaný a respektovaný časopis, vysvětluje naprosto jasně obchodním jazykem, jaký užitek budou mít chudí lidé eh, a nejenom bohatí z uzavření takové dohody, takže záložte své obavy a své otázky na skutcích. Hm, co se týče stavu obchodu. Já bych souhlasil eh, s panem Pesonenem z Finska. Víte, Evropská unie, a je tomu správně tak, má zavedla sankční mechanismus proti Rusku a to bylo uděláno na základně hodot, které máme. Samozřejmě taková země jako Finsko a jako moje země a celá řada jiných zemí očekává, že Evropská unie samozřejmě je ochotná poskytovat alternativní trhy. A jak jinak, než zeměmi, které smýšlejí stejně jako je Kanada. A naštěstí musím říci, že pro některé z nás, ne pro všechny z nás, eh, ne pro všechny, pro menšinu, rozhodnutí o CETě není stále otázka o faktech a realitě, ale berou ji eh, ideologicky. Když se podívám na porozumění společného eh, prohlášení, to není napsáno proto, aby vylepšilo CETu, protože CETA není dobrá. Je to prostě vysvětlení pro ty, kteří chtějí pochopit, co CETA opravdu znamená, protože chcete-li mít eh, transparentní eh, vysvětlování pro naše občany, musí to být také napsáno jasným jazykem a to je obsaženo v tom prohlášení prohlášení. No, bohužel tady máme báječné lidi na extrémní pravici a na extrémní levici, že, kteří by velice rádi říkali, že nechtějí podporovat se to, protože to není rajská dohoda, ale zároveň jsou velice šťastní obchodující s takovými zeměmi, jako je Ruska, aniž by se ptali, aniž by kladli žádné dodatečné otázky. A je to pravda, když se podíváte na mm, eh, jazyk, který používají tito lidé. A na závěr bych řekl, že většina Evropského parlamentu, a já si skutečně myslím, že většina Evropského parlamentu, stejně tak jako strana Evropská lidová strana, kterou já zastupuji, se bude zastávat otázek podporujících hospodářský eh, růst a proto se budou snažit, aby tato dohoda vstoupila v platnost co možná nejrychleji. Děkuji vám všem za tuto rozpravu. Děkuji mnohokrát. Děkuji i našim expertům. Eh, všechno nejlepší pro vás. Děkujeme za to, jak jste přispěli do naší diskuse. Děkuji panu velvyslanci a domnívám se, že zůstáváme samozřejmě a zůstaneme v kontaktu příští měsíce. Ještě jednou všechno nejlepší. So, then we switch. A nyní přejdeme eh, k bodu 6 a 7, což je kombinovaná diskuse o rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Uzbekistánem na dvojstranný obchod s textilními výrobky. Já... Can't understand that you are leaving now the room, so it's even important because it's dealing with... Uh, eh, prosím pěkně, my tady E, budeme projednávat důležité otázky, jako je dětská práce a nucená práce. E, takže prosím, pěkně uklidněte se, toto jsou velice vážné otázky. Takže přicházíme k tomuto bodu týkající se dohody e, mezi Evropskou unii a Uzbekistánem. Víte, že o tom jednáme velkou dobu, dlouhou dobu, promiňte, protože tady došlo k případům dětské práce zejména v období sklizně bavlny. A my jsme žádali eh, Mezinárodní organizaci práce, aby zkontrolovala tuto situaci, aby pracovala na zlepšení. A minulý měsíc jsme hovořili s Eh, hodnocení Mezinárodní organizace práce v této oblasti a dnes tady máme první výměnu názorů s naší spravodajkou Marí Arenou, které nyní uděluji slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Řekla bych, že vzhledem k tomu, co bylo řečeno předtím, tak tato eh, ta, v této otázce zde nebude problém ideologie. Od roku 2011 jste vzpomněl na to, že parlament evropský chtěl, eh, aby byl uzavřen protokol o textilní průmyslu a vyjádřil také celou řadu doporučení a tento protokol, to jeho ratifikace, ta byla podmíněná tím, že bude vylepšená situace a hlavně, že bude vymítěna dětská práce a nucená práce v Uzbekistánu. Uzbekistán pracuje s eh, MOPem a to je třeba potrhnout, protože to nebylo tak jednoduché. Tato spolupráce stanovila s eh, MOPem několik monitorovacích zpráv, hlavně eh, v období, kdy se sklízela bavlna. Eh, a bylo docíleno to, že dětská práce byla téměř celá vymítit, zatímco ta nucená, ta otázka nucené práce je mnohem komplexnější a je mnohem těžší ji dostat pod kontrolu. Bylo vypracováno několik monitorovacích misí a vláda se zabývala podmínkami, pracovními, pracovními podmínkami a, a vzhledem k tomu, že jsme tyto, tato, vzhledem k tomu, že jsme eh, toto, tento nátlak na, provedli, tak otázka eh, dětské práce byla vyřešena Došlo i k pozitivní eh, spolupráci mezi eh, Mezinárodní organizací práce a eh, vládou a tak je možné, že můžeme nyní přistoupit k ratifikaci, což já také navrhnu, za té podmínky, že budeme mít možnost mít jak pozměňovací návrhy a že budeme moci tedy tento protokol o textilu ratifikovat. Žádali jsme po eh, uzbekistánských eh, úřadech, aby zcela vymítili tedy nucenou práci a, a aby ustanovili decentní podmínky pro eh, práci při těchto sklizních bavlny. Chtěli jsme, aby také parlament byl e, informován o této situaci v případě, že by docházelo k porušování lidských práv a porušování pracovních podmínek, aby bylo možné e, ustanovit i klauzule o přerušení, tak jak je to ve smlouvě, tak aby bylo možné i pozastavit tuto spolupráci já eh, samozřejmě eh, si vyslechnu všechny poznámky mých kolegů a především si vyslechnu i stínové zpravodaje a eh, doufám, že mi dáte pozměňovací návrhy a abychom tyto pozměňovací návrhy dostali do 17. října. 19. října potom je třeba potom hlasovat. Budeme 20. hlasovat v AFETu a 9. a 10. listopadu půjdeme do plenárního schromáždění a budeme o tom hlasovat. Děkuji. Děkuji. Oh, no. Teď už tak stínový zpravodaj tady je, pan Pamek, nahrazuje pana kolegu, prosím. Ano, nemohu vás opustit. Tak za prvé, musím omluvit eh, jménem paní Kvestlerovou, eh, protože se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů, ale požádala mě, abych řekl něco její jménem o eh, rozšíření opatření partnerské dohody mezi EU a Uzbekistánem, tedy v oblasti textilu. Návrh zprávy Mm, to už vysvětla eh, paní Arena. Nejprve by eh, kolegyně chtěla poděkovat eh, zpravodaji za vyvážený návrh a za návrh dát souhlas rozšíření tohoto protokolu. Mm, mm, chtěla vás všechny požádat, abyste souhlasili s tímto návrhem, to tak, že parlament dá souhlas s rozšířením textu na protokol s Uzbekistánem. Když dáme tento souhlas, to, není, to je znamená, že bez dřívějších argumentace, bez usnesení z roku 2000, 2011 tady mluvím, voláme po hmatatelných a dalekosáhlých změnách Ehm, měli bychom uznat, že Uzbekistán v posledních tři až pěti letech změnil mm, a vylepšil mm, výrazným způsobem mm, oblast dětské práce, nucené práce. Ještě je to práce, kterou musíme odvést. My jako Evropský parlament bychom toto měli pozit uznat. Toto úsilí bychom měli uznat a vyzvat Uzbekistane pokračoval na této cestě. Co se týče lidských práv, eh, tak toto nejde změnit přes noc, ale je zapotřebí pozvolného přístupu, zvláštně v otázkách obchodní politiky. Se schválením eh, rozšíření textu a protokol vysíláme pozitivní signál nejenom Uzbekistánu, mm, eh, mm, tak aby nadále pokračoval ve vylepšování eh, mm, situace v lidských právech, ale také to poslouží jako podnět pro další pokrok, tak abychom zajistili kontinuitu tohoto procesu, tedy zlepšování lidských práv. Eh, k Uzbekistánu. Eh, myslím si, eh, že tady tímto máme příležitost zlepšit situaci mimo naše území. Když sledujeme, co se děje v Uzbekistánu, Prezident 22. Eh, září eh, podepsal revidovanou eh, protokol o ochraně, bere v úvahu doporučení, které vydala Mezinárodní organizace práce. Takže byl dolní sněmovnou přijat zákon 10. března a horní sněmovna ho pak ratifikovala 25. srpna. Parlament bude ratifikovat tuto, tuto část úmluvy o ochraně práv zaměstnanců Eh, a to dnes eh, podle naší eh, dohody. V každém případě to jasně ukazuje, mm, že byl učiněn významný pokrok v Uzbekistánu mm, a to částečně také díky našim mm, vyjednáváním a také to ukazuje, že tu není už politická nejistota, co se týče cesty, kterou si zvolili naši partneři v Uzbekistánu. Děkuji vám. Děkuji a jménem pana Takula teď Marike Šake, prosím. Takže chce klidně. Děkuji. Já jenom přečtu text, který připravil kolega, který tady nemůže být. Drazí kolegové. Vážení kolegové, jsem rád, že tento výbor se pokročil v této otázce. Je to pokrok za poslední léta od roku 2011, kdy Evropský parlament přišel s tímto textem o protokolu, protokolu mezi EU a Uzbekistánem. Chtěla bych poděkovat paní Arena za dobrý návrh zprávy a za usnesení. V usnesení z roku 2011 parlament vznáší obavy týkající se práv zaměstnanců v Uzbekistánu, ale také se aktualizoval celý zemědělský systém, který vyžaduje opravdu vylepšení a proto se musí eh, odstranit odstranit překážky, které stojí před ratifikováním tohoto protokolu. Jak jsme slyšeli na slyšení, eh, které se konalo ve výboru ILO, eh, vyslovilo pozitivní eh, názor o nedávném vývoji v Uzbekistánu a potvrdil, že spousta problémů spojených s dětskou nucenou práci byla vyřešena a počet těchto dětí, které nuceně pracují, se poklesává. Bohužel ještě nějakou práci musíme odvést, například hm, vůbec s odbouráním těchto problémů. A jak vidíme z zprávy ILO z roku 2015, Uzbekistán hm, už hm, Eh, organizovala spoustu kampaní, kampaní zaměřených na zvýšení povědomí o těchto otázkách. Eh, IE by měla uznat jeho úsilí. Uzbekistán eh, má dobrou spolupráci s EU a s Mezinárodní organizací práce. Obchod je důležitým nástrojem. Měli bychom um, projevit podporu, a Uzbek, protože Uzbekistán vylepšil tuto situaci za posledních léta a má vůli věci změnit. Také zlepšení celého zemědělského systému došlo. A když se podíváme na krátké období, v kterém se to odehrálo, tak to byla opravdu velká vylepšení i v oblasti ochrany práv zaměstnanců. Poslední poznámka. Neměli bychom zapomenout na význam geostratifické eh, rovnováhy eh, v této oblasti, ehm, protože eh, tato země leží mezi zeměmi jako je Rusko, Čína a Irán. Text návrhu usnesení zdá se je dobrý a vyvážený, ale ještě máme určité obavy o stavci, o stavci 11 a návrhu o vysledovatelnosti, ale měli bychom toto diskutovat v příštích týdnech a měli bychom pracovat na eh, této zprávě a na usnesení. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji srdečně paní zpravodajce i mm, Eh, já vidím, že po sledování mezinárodní or ze strany Mezinárodní organizace práce se zlepšila situace, bylo dosaženo úspěchu a to je také díky podpoře této zprávy. Pan Takel už o tom krátce hovořil. Já si myslím, že v oblasti, kde bychom museli hodně udělat, je, abychom jenom tady nehovořili o pozitivních dopadech směrnice týkající se oblasti práce, ale máme tady také ekologický aspekt. Víme, eh, že eh, tato země a její půda je těžce kontaminovaná a když pěstuje pouze bavlnu jako monokulturu, eh, tak samozřejmě to sebou přináší určité problémy, zejména co se týče pesticidů, spotřeby vody a tak dále. Já si myslím, že Evropská unie má velkou odpovědnost, aby pomohla i v této ekologické oblasti a přispěla k tomu, aby tato, eh, a tento region se mohl pozitivně rozvíjet. Děkuji mnohokrát a není má slovo pardon, pan z komise, pan Sumeles. Yes, uh, thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, I komise vítá návrh zprávy paní poslankyně Arény. Jak už jsme vysvětlovali 1. září, kdy jsme měli širší diskusi k tomuto tématu, domníváme se, že je nezbytné uznat pokrok, ke kterému došlo v Uzbekistánu, co se týče dětské práce a do určité míry i nucené práce. My na straně komise jsme samozřejmě přivítali spolupráce mezi uzbeckými orgány a Mezinárodní organizací práce a byli jsme velice aktivní na naší straně, abychom umožnili takovou spolupráci, protože vidíme, že tady už bylo dosaženo určitých pozitivních výsledků a také bych ale souhlasil s paní zpravodajkou v tom, že tady je samozřejmě potřeba pokračování monitorování této situace, kterou budeme, které budeme samozřejmě dělat Eh, ve spolupráci s MOP a samozřejmě prostřednictvím naší delegace v Uzbekistánu. A samozřejmě eh, budeme rádi informovat eh, parlament na příhodných fórech o dalším rozvoji spolupráce s Uzbekistánem. Děkuji a není Maria. Nebudu k tomu už nic předávat, protože si myslím, že většina lidí, která zde promluvila, Eh, tak podpořili eh, to, co já jsem navrhla v rámci této zprávy, takže čekám na vaše pozměňovací závrhy, které by se měly týkat hlavně rezoluce. Myslím si, že tato rezoluce je eh, takový panel k tomu úsilí, které Uzbekové udělali a které ještě budou muset udělat, protože musí eh, řídit si to, co udělali a na druhé straně musíme také tlačit na to, aby ještě další věci eh, v Uzbekistánu, co se týče lidských práv, provedli. Eh, je třeba, aby Evropa na tyto věci dávala také pozor. Děkuji. Děkuji. Ta překládání pozměňovacích návrhů je 16. 17. 17. říjen, 12 hodin. Hlasovat budeme na INTA v listopadu a pravděpodobně se rozhodnutí, rozhodnutí na plenárce padne v prosinci. Před Vánoci. Tak. A teď si uděláme přestávku. Pár minut, sedm minutek asi. A pak začneme se setkání koordinátorů. In kamera.